Dobrý den, všechny vás zdravím a znovu zdravím ty, které jsem už tady viděla dnes dopoledne. Začneme tím, že přijmeme pořad jednání a ráda bych vás upozornila, že máme změnu bod 15. Nebo jsem se spletla snad? Tak toto pěkně začíná. Pořád, pořád se mnou tady žertují. Dělají si ze mě legraci. Takže začneme strukturovaným dialogem o pracovním programu Komise na rok 2012. Představení priorit Evropské rozvojové politiky v roce 2012 bude hovořit pan komisař Andrej Spibalks a pak výměna názorů. Na to máme. Pokouším se to nějak uspořádat a vypadat přitom přirozeně hodinu a půl. Tématem našeho Jednání je dialog, strukturovaný dialog o pracovním programu Komise 2012. Vzpomenete si, že rámcová dohoda mezi Evropským parlamentem a komisí v říjnu 2010 Eh, umožňuje parlamentním výborům předkládat své nápady o iniciativách, které by komise chtěla učinit v najbližším roce a protože komise ještě nevytvořila pracovní program pro rok 2012, tak je to ta nejvhodnější okamžik, abychom pohovořili s komisařem Píbalksem o rozvojových oblastech, které by měla komise příštím roce zpracovávat. Měli bychom pak jednat o všech legislativních iniciativách eh, pro příští rok, i když musíme samozřejmě do konce roku tyto iniciativy dostat. A jestli jsme dobře pochopili, i návrh nařízení které by mělo nahradit, nahradit nástroj pro e, rozvojovou spolupráci což skončí v roce 2013 a také bychom měli jednat o všech tématech, které bychom chtěli, aby se pan eh, a, o kterých by měl pan komisař jednat ve všech dokumentech nelegislativní povahy a po ukončení eh, našeho zasedání dnes odpoledne koordinátoři eh, potom učiní závěry z této diskuze s komisařem a rozhodnou se, jaká doporučení pošlou konferenci předsedů týkající se programu práce Komise pro 2012. Pane Pibasi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. ladies and gentlemen. Milí poslanci, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že se mohu účastnit spolu s vámi diskuze o strukturovaném dialogu. Naše rozvojová politika bude eh, změněna my jsme tuto změnu diskutovali již v roce 2010 a v roce 2015 je tedy bude ukončeno toto období a my zhodnotíme návrhy, které během tohoto období přijdou. To znamená, že ze střednědobého hlediska se budeme e, soustředit na Eh, rozvojové cíle tisíciletí. Zároveň se nacházíme v situaci, kdy jsme pevně rozhodnuti, že chceme evropskou rozvojovou politiku modernizovat, tak, aby byla více zacílená, více relevantní, účinnější a aby se více orientovala na výsledek. A já se skutečně těším na to, že komise v tomto ohledu zintenzivní svoje snahy. Není to jednoduchý proces, e, protože je to technicky náročná změna obsahující celou řadu prvků. Pokud se podíváte na zprávu Evropského účetního dvora, tak zjistíte, že jsou tam položeny někdy velmi zajímavé otázky, například to, jak e, můžeme dokázat, že eh, tady se zlepšila kvalita naší práce, když účinnost projektu se někdy snížila. To znamená, že na to musíme najít odpovědi. A Někdy je ta odpověď eh, nalézána v poměrně komplikovaném politickém prostředí. Dříve než jsem přišel sem, tak jsem měl zkusku se zástupcem sudánské vlády. 9. Eh, července se zrodí nový stát Jižní Sudán a zároveň víme, že Sudán má také východní část, Darfur a tak dále. To znamená, že tady máme skutečně mnoho úkolů, které musíme řešit. A zároveň jsou to tady velmi <clears throat> komplikované politické vztahy eh, s celou zemí. Jsou to tady náročné úkoly. Nicméně se domnívám, že budeme moci navázat na postupy, které jsme zahájili díky naší zelené knize. Snažíme se tedy navázat na tuto práci. Jsou tu základní principy, ke kterým se všichni hlásíme a které by měly být vodítkem při naší práci. Chceme tedy eh, pomoc, která by byla respektována a která by byla účinná, která by nebyla pouze nějakým prázdným slovem. Musíme zaručit to, že každé euro, které do toho investujeme, zlepší příležitosti v dané oblasti. Zároveň je tu obsažena formulace hovořící o tom, že potřebujeme strategické dokumenty pro jednotlivé země. Já si myslím, že bychom skutečně měli pečlivě využít příležitost, kterou nám poskytuje rozpočtová podpora. Rozpočtová podpora se ukázala být velmi populárním prostředkem. A já si myslím, že my tento nástroj můžeme ještě více spojit s hodnotami, které nás všechny spojují. Předložíme návrhy týkající se rozpočtové podpory, které vycházejí z konzultací a očekávám, že bych se tak mohlo stát v září. Nicméně se domnívám, že ty nejkomplikovanější otázky budeme muset řeště, řešit ještě dále, budeme je eh, muset uvést do praxe a zabývat se jimi. Máme hodně práce. Například se budeme muset snažit eh, vytvořit mezi členskými státy konsenzus, eh, pokud jde o například boji proti eh, chudobě. Jak jsem řekl, musíme se zabývat otázkami, eh, které se týkají víceletého finančního rámce. To bude základ pro další jednání v roce 2012. Doba je těžká, všichni to víme až moc dobře ale v žádném případě by to nemělo oslabit naše ambice, pokud jde o to, jaké množství peněz investujeme do rozvojové spolupráce. Skutečně jsme se zavázali, že do roku 2015 budeme investovat 0,7 hrubého národního důchodu do rozvojové spolupráce a myslím si, že toho bychom se měli držet. Členské státy by měly i nadále podporovat finančně rozvoj a já jsem velmi eh, rozhodnut, že budu dokazovat, v čem spočívá přidaná hodnota evropské pomoci. Naše úvahy o tomto tématu ještě zdaleka nejsou kompletní, ale já si myslím, že mnohé můžeme pozorovat již nyní. Za prvé musíme se sami ze sebe zeptat, co můžeme zlepšit na evropské úrovni a také na úrovních národních. Komise totiž e, není pouze součtem 27 evropských dárců, je katalyzátorem změny, která bude ku prospěchu všem našim partnerům. Rád bych zdůraznil, že jedna, jeden z největších výdobytků Evropské unie představuje vytvoření vnitřního trhu, který je velmi efektivní. To jsou výhody, Eh, které jsou nepochybné. A já si zároveň domnívám, že bychom se měli podívat na to, jak tento úspěch zopakovat v rozvojovém světě prostřednictvím všech eh, cest, které máme k dispozici. Velká část rozvojového světa, především subsaharské Afriky, by chtěla dělat to, co eh, my, tak aby využili svého potenciálu. Já si myslím, že Evropská komise tady může být nápomocná. Komise se totiž zároveň snaží e, poskytovat dlouhodobou zkušenost a know-how e, s politickou a ekonomickou integrací. V, nejposlední, v, ne, v neposlední řadě Eh, také můžeme využít naše zkušenosti s eh, politickou soudržností. Můžeme vytvořit prostředí, které bude eh, pozitivně nakloněno obchodu. Můžeme bojovat proti klimatickým změnám. Za druhé, musíme zvýšit viditelnost fiskálních příjmů tím, že budeme využívat inovativních finančních nástrojů. Členské státy budou používat tak, aby maximalizovali výsledky projektů, do kterých investují. Potřebujeme se tedy více soustředit na rozvojovou pomoc a tím tedy uh, <clears throat> můžeme vyzdvihnout přidanou hodnotu, kterou přináší například uh, oblast vzdělávání. Jak jsem řekl, v zásadě jsem velkým zastáncem rozpočtové pomoci, protože to skutečně může být motorem změny. Poskytne to rozvojovým zemím zdroje na to, aby, kat, eh, aby nastartovali změny a Zároveň to bude základ pro růst jak e, demografický, tak e, hospodářský. Nicméně si myslím, že musíme e, rozpočtovou pomoc využívat lépe než v minulosti. Například pos, poslední události pos, eh, mě potvrdily v mém přesvědčení, že rozpočtová pomoc může být použita pouze v těch zemích, která sdílejí naše, které sdílejí naše základní přesvědčení o lidských právech a o našich hodnotách. A rozpočtová pomoc může být použita pouze k tomu, aby se stala katalyzátorem poz, pozitivní změny. Musíme se smířit s jednou jasnou skutečností. Žádná rozvojová pomoc nebude úspěšná, pokud v dané zemi nebude vládnout demokracie a nebudou tam respektována lidská práva. A proto musíme věnovat zvláštní pozornost křehkým, nestabilním státům a musíme um, maximalizovat užitek naší pomoci, tak abychom byli uh, schopni sehrát důležitou roli mezi světovými hráči, kteří se snaží integrovaným přístupem eh, pomoci těmto stabili, eh, nestabilním zemím. Kromě toho se snažíme eh, koncepčně přistoupit k regionální pomoci. Já osobně si úspěch, který jsme zaznamenali v Tichomoří, eh, zopakovat i v jiných oblastech, například eh, v Jižní Asii. Jsou tu prioritní oblasti, které bychom chtěli intenzivně zpracovávat v budoucnosti. Vypracujeme zprávu o odpovědnosti, tak abychom Eh, byli schopni monitorovat evropský eh, úspěch, pokud jde o plnění toho kritéria 0,7 eh, hrubého národního důchodu do roku 2015. Kromě toho jsme tedy předložili některé statistické údaje týkají se, týkající se oficiální rozvojové pomoci. Samozřejmě, že ten obrázek není naprosto uspokojivý, ale přesto si myslím, že pro nás může být do určité míry optimistický. Některé věci bychom měli hodnotit pozitivně. V rámci oficiální rozvojové pomoci jsme investovali 53 e, e, miliard euro, to znamená, že to je nepochybně úspěch a a do roku 2015 se nám podaří dosáhnout 0,6 eh, hrubého národního důchodu. Já si myslím, že v tomto ohledu nám může velmi napomoci tlak ze strany členských států. Je tu celá řada zemí, které se velmi snaží, ať už je to Velká Británie, Belgie nebo dokonce Portugalsko, byť tady zažívá v tuto chvíli velmi eh, obtížnou situaci. Eh, to Eh, si musíme uvědomit. Zároveň jsou to země, které velmi zaostávají a eh, tyto země by eh, se měly více soustředit na rozvojové otázky, protože je to důležitá věc. Kromě toho je tu ještě jedna věc, kterou bych chtěl připomenout našim členům, poslancům tohoto výboru. Musíme si uvědomit, že z nových členských zemí Eh, Evropské unie, je to pouze eh, Kypr, který je schopen se přiblížit eh, tomu kritériu, které jsme si stanovili. Ostatní jsou mnohem, mnohem níž. To znamená, že tady máme hodně co dohánět a tyto země tu mají cíl 0,33 v roce 2015 je skutečně potřeba, abychom se tady přihlásili k politickému vedení v těchto otázkách, protože tyto členské státy jsou eh, také velmi důležité a musí více investovat do humanitární pomoci a do všech otázek, které jsou spojeny eh, s touto oblastí. Oni investují do vojenských oblastí a to stojí mnohem více. To znamená, že Eh, my si musíme uvědomit, že v podobné situaci jsou takřka všechny nové členské státy a že tedy musí i nadále velmi intenzivně pracovat a musí se soustředit na toto téma, tak aby bylo jasné, že je potřeba eh, více investovat do eh, rozvojové pomoci. Jak už jsem říkal, ta situace není nějak depresivní. Já myslím, že je to povzbudivé a ten cíl 0,7 hrubého národního dochodu v roce 2015 by měl být dosažen. Všichni máme možnost ho dosáhnout. Říkala jsem už, že některé země eh, skutečně eh, už jsou eh, poměrně kupředu. Vážení poslanci, rok 2012 nebude nějak naplněn novými sděleními či návrhy. Bude to rok především akce a rok působení přímo v terénu a také rok, kdy se budeme hodně soustředit na příští finanční rámec. Samozřejmě během tohoto eh, procesu je třeba si uvědomit, že ten proces nebude jednoduchý musíme eh, nejen správně nastavit tu eh, výdajovou položku, ale také si uvědomit, jakým způsobem vůbec budeme vynakládat peníze v dalším finančním rámci. Myslím, že stále ještě bojujeme se situací, kdy máme celou řadu dobrých projektů, ale nedaří se nám být v terénu opravdu efektivní a bude to tedy vyžadovat, abychom přijali strategické volby, jak postupovat do budoucna. Ta dnešní prezentace tedy ne, nepředstavuje řadu nových iniciativ, ale já myslím, že se musíme soustředit na modernizaci těch trvalých projektů. Musíme nadále se snažit pokračovat rozvojový svět na té úrovni, kterou jsme už navrhli. Musíme se snažit dosáhnout skutečných změn v terénu a musíme především se snažit modernizovat rozvojovou politiku a také rozpočtovou podporu. Já si myslím, že bychom se neměli přetěžovat množstvím nejrůznějších strategií, ale mělo bychom se skutečně zaměřit na to, co se děje přímo v terénu a přejmout potřebná opatření, která přispějí ke zlepšení situace. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Nejprve dám slovo koordinátorům, pakliže si to přejí. Pan Mitchell. Thank you. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři za vaši prezentaci. Já skutečně si cením toho, že hovoříte o tom dopadu v terénu, zvláště v dnešní době, kdy řada členských států škrtá ve svých rozpočtech. si musíme být jisti, že ta akce má nějakou efektivitu. Možná byste také mohl hovořit trochu o konzistenci. Pokud se nepletu, myslím, že to bylo 6 miliard ročně, eh, pokud se nepletu, které by mohly být využity, kdyby navíc vlastně, kdyby byla větší eh, konzistence nebo větší soulad práce mezi členskými státy EU. Eh, samozřejmě vám přeji hodně štěstí, pokud jde o, to zahrnutí roz počtu. Samozřejmě to nebude jednoduché, nejenom kvůli tomu nedostatku konzistence, ale také tady trochu odpor ze strany členských států a možná bychom měli i motivovat veřejné mění v členských státech. Možná kdyby lidé v členských státech viděli, že můžeme opravdu dosáhnout eh, vlastně tou lepší konzistencí těch, eh, to, těch větších prostředků je více 6 miliard eh, ročně, kdybychom si uvědomili, kolik dětských životů to může zachránit, kolika že, že nám to může pomoci, tak možná by to pomohlo. Takže asi by se o tom mělo více hovořit před veřejností. K tomu dokumentu o dopadu jsem rád, že se tady hovoří o malých a středních podnicích, o nízkonákladovém financování, o e, technologických inovacích a o klimatických změnách. To jsou e, oblasti, myslím, že už jsem to říkal včera, já jsem velice ohromen, když vidíme v Africe, že tam jsou děti, které umějí používat mobily lépe než já sám. Jsou to prostě chytré děti a je dobré, že je můžeme nějak vybavit. Ale podstatě také je důležité, aby prostě ty eh, lidé eh, vlastně mohli vytvářet i nějaký svůj vlastní majetek a já myslím, že by to bylo eh, dobré, protože lidé potom mohou vlastně vytvářet kapitál, starají se o ten majetek, jsou ambicióznější vůči sobě i vůči svých rodinách a tady nemluvím o nějakých negativních ambicích, takže navrhuji, aby to komise také zvážila, jak vlastně tohle podporovat, jak u těch lidí vyvolat větší zájem o ten, o ten vlastní majetek a o jeho rozkvět. Myslím, že to by bylo určitě e, zajímavé. A pak bych ještě řekl, že jsem si vědom, nevím, jestli vy také, že Africe, v zemích jako je Ghana, Madagaskar, jsou projekty, vědecké projekty, které jsou vhodné buď jenom pro Afriku nebo pro Austrálii. Já bych tedy vyzval vaše ředitelství, aby se s těmi projekty seznámilo, protože by to mohlo být zajímavé pro další země v Africe a zvláště ty vědecké projekty. Já jsem se nedivím, že možná o tom nevíte, ale možná by to bylo dobré, protože kdybychom ty vědecké projekty rozvinuli ve více afrických zemích, tak by to vlastně vyvolalo to, že lidé v těchto zemích eh, nabydou určité praktické znalosti a zkušenosti. To jsou prostě konkrétní projekty, které se dají použít eh, buď jenom v Africe nebo v Austrálii. A možná byste eh, také se o to mohl zajímat a seznámit se s tím, že by to mohlo být zajímavé i pro další země. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Berman za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený. Pane komisaři, já bych byl velmi rád, eh, kdybyste nám byl schopen poslat text vaší prezentace, protože se domnívám, že jsem neslyšel úplně všechno. Bylo by to dobré, kdybyste nám to mohl poskytnout eh, v písemné podobě. Mám k tomu pouze několik málo eh, poznámek. Pracovní program na rok 2012. Plán vaší práce. Naše skupina považuje za velmi důležité, pokud jde o rok 2012, to, aby komise přinesla legislativní iniciativu, aby se chopila legislativní iniciativy a e, vnesla e, po, pořádek do, restr, e, do odvětví průmyslu, která jsou předmětem určitých restrikcí. My jsme toho názoru, že těžební průmysl se musí soustředit na určité projekty, které eh, tedy fungují v některých zemích. Eh, společnosti Shell se to nelíbí. Shell se snaží o to, aby takováto legislativa v Evropě byla založena pouze na reportingu z jednotlivých zemí. Já si myslím, že by měla být přijata ta e, koncepce, která byla přijata ve Velké Británii, a sice ta, která se soustředí na e, projekty, tedy je založena na projektech. Otázka zní, jestli těžební průmysl e, dostojí závazkům due diligence jak eh, těžební průmysl splňuje ekologické požadavky. Všechny tyto otázky musíme vzít v úvahu a kromě toho ještě mnoho dalšího. Já si myslím, že svět se velmi rychle mění. A první velký hlad po surovinách velmi rychle roste. Toho si musíme být vědomi. A Nesmíme se pouze smířit s tím, že Evropa bude sledovat svoje krátkodobé hospodářské zájmy a bude se snažit eh, dostat k těm surovinám, které náš průmysl eh, potřebuje. My tak musíme učinit velmi eh, vhodným způsobem, aby všichni zúčastnění dostali to, co chtějí. Abychom aby z toho měli nějaký užitek i rozvojové země samotné. To znamená, že já bych byl velmi rád, kdybyste nám mohl přislíbit, že něco takového v brzy předložíte. Rád bych tedy věděl, co si eh, v této eh, souvislosti myslíte. Já si myslím, že eh, řeknu už jenom jednu věc, protože kromě mě by chtěli hovořit určitě i jiné, jiní poslanci. Já si myslím, že přidaná hodnota Evropské unie bude fungovat pouze tehdy, pokud budeme všichni hovořit jedním hlasem a pokud si budeme co možná nejvíce vědomi toho, eh, o jaké politické otázky se jedná. Musíme tedy podporovat demokracii, lidská práva, právní stát v rozvojovém světě, eh, ve, v zemích Severní Afriky a na Blízkém východě kdybychom hovořili jedním hlasem, tak, tak eh, bychom nezažívali situaci, kterou zažíváme dnes a v severní Africe by neprobíhaly tyto eh, revoluce. To znamená, že eh, musíme pocitovat velkou lítost a od, od nynějška musíme změnit naše chování a podporovat hnutí v Tunisku, v Egyptě a tak dále. Vidíte eh, například v Etiopii, jak pokrytecky jednáme s vládami, které nerespektují demokratické hodnoty, které by měly. To znamená, že to se týká těchto základních otázek. Evropská unie může eh, v této souvislosti sehrát velmi důležitou roli, na rozdíl od jiných zemí, jako je Čína a Rusko, protože tyto země se nestarají tolik o eh, základní lidská práva a proto musíme se soustředit právě na tyto oblasti, protože právě tady může Evropská unie přinést svoji předanou hodnotu pro světové občany. Děkuji, děkuji. Děkuji, omlouvám se. Omlouvám se, mám ještě jednu věc na srdci. Soudržnost. Politická soudržnost, soudržnost pro rozvoj. Mě velmi znepokojuje dohoda o volném obchodu s Indií, protože by to mohlo omezit vývoz do eh, Indie, vývoz eh, generi, generických léčiv. To znamená, že bych se chtěl zeptat, kdo to schválil v generálním ředitelství pro rozvoj a jestli jste skutečně vzali v úvahu všechny uh, okolnosti, protože se nejedná pouze o generické m, mm, volně přístupné přístupná léčiva, ale také o další věci. Já si myslím, že soudržnost pro rozvoj je jasný požadavek zaznívající ve smlouvách a já se ptám, kdo za to zodpovídá, protože my máme eh, našeho vlastního zpravodaje v této otázce, ale já se ptám, kdo je kontaktní a zodpovědnou osobou na straně komise. Chápete to jako svoji zodpovědnost vy, nebo kdo to dělá? Děkuji. Jasná odpověď a jasná otázka. Slovo má Charles Gorenc. Děkuji. Já bych rád poděkoval komisaři za to, že přišel mezi nás oproti jiným, kteří mají zodpovědnost ve zahraniční politice, tak je vždycky disponibilní, což jsme nesmírně ocenili. Sdílím to podstatné z toho, co nám sdělil a rád bych předložil několik doplňujících připomínek. Souhlasím s tím, co řekl s rozpočtovou podporou a v tomto výboru můžeme říci, že jsme v podstatě přesvědčení o tom, jak je nutné pokračovat to, v této cestě a rozvinuli jsme několik argumentů a budeme naslouchat tomu, co eh, vám řekli v dalších výborech. Mm, pak mám pocit tedy, že žijeme ve dvou různých světech. Včera jsem byl eh, v zahraničním výboru, abych a tady musím říci, že tady eh, se budou ještě muset snažit eh, opravdu věci porozumět, než budou moci eh, vyjádřit podporu, rozpočtovou podporu. A to říkám velice opatrně. Všechno, co jsem tam vyslechl, mě k tomu přivádí. A to není jediný výbor. A my jsme, my jsme samozřejmě nejlepší výbor tady v tomto parlamentu, ale musíme pomoci ostatním, aby nás do, dohnali. Musíme se tedy snažit pedagogické úsilí a čili vytvořit nějaký společný výbor se zahraničním eh, výborem nebo s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Naši kolegové možná eh, nebyli utvářeni stejně jako my v stejném kadlubu. Takže eh, rok 2012, tady se snažíte posílit politiku zaměřenou na výsledky výborně a a hlavní slovo je modernizace politiky. Takové to klíčové slovo. Tady bych vám rád předložil dva návrhy. Za prvé, myslím si, že musíme Evropské unii poskytnout koncepční inovační schopnost. A to není poprvé, co dělám tento návrh. A říkám to z několika důvodů. První je z nich nejdůležitější, to znamená, že my vlastně poskytujeme peníze, kteří eh, svoji politiku zakládají na určitých hodnotách a snažíme se jednat ušlechtěle právě v tomto segmentu eh, zahraniční politiky. A dnes na to se nemusíme stydět ani červenat. A rád bych vás mm, vyzval, abyste byli daleko jsem ambicioznější a myslím si, že, jsme proka- pro, že prokážeme tuto ambici na dvou konferencích, ta druhá bude v Istanbulu a e, tam potvrdíme mm, prohlášení z Paříže a z Akry. A musíme e, zdůraznit, že ta pomoc nesmí být na ničem, e, nesmí být ničím jiným vázána. E, a další země, které spolupracují s Afrikou, by měly projevit stejnou nezištnost, tak jako to udělala Evropská unie. Pokud jde o istambulskou konferenci, to je jedno z témat, o něž bychom měli více diskutovat. Týká se to těch nejméně pokročilých zemí mám-li to zkrátit, řekl bych, že otázka se točí kolem dvou otázek. Budeme bojovat proti chudobě všude? Nebo budeme bojovat proti chudobě v těch nejchudších zemích, které vlastně si nejvíce zaslouží veřejnou rozvojovou pomoc? pak musíme rozvíjet programy pro Čínu, eh, Indii a Brazílii. To jsou země, kde jsou nízké příjmy, eh, jsou to takzvané nové země nové ekonomiky. Když se nám nepodaří přesvědčit tyto země, že by měly více rozvíjet své vlastní schopnosti e, pomoci pro distribuci bohatství, které mají uvnitř země, pak nedokážeme bojovat proti chudobě, protože oni mají ty prostředky. Měli bychom prostě tu konferenci zaměřit na tyto myšlenky, především na té istambulské konferenci a samozřejmě ve stejném duchu, co budeme dělat s washingtonským koncensem. Eh, už jsme ho pohřbili, ten koncensus z Washingtonu, nebo eh, čím jiným ho nahradíme? A další velké téma, o němž jste se zmínil, a myslím si, že můžete počítat s naší spoluprací. To znamená dělat politiku eh, jednotnou všech 27, dokonce 28 subjektů. Z několika důvodů. Nedělíme si iluze, máme rozpočet, ale ten nebude vyšší než ten, eh, který máme dnes. A kdyby se nám podařilo spropojit eh, evropské a vnitrostátní prostředky jednotlivých států, tak by se nám podařily konzistentnější věci. A bylo by také vhodné, kdybychom se zbavili eh, všech malostí, které se mohou projevit na různých místech, čili je to ambiciozní program, ale je důležité, aby Evropa jako první subjekt, první světový subjekt, pokud jde o rozvojovou eh, pomoc a je, politiku rozvojové pomoci, poskytla svou orientaci, své zaměření a myslím si, že musíme ještě Eh, rozvíjet své úsilí a proto také musí být žádostiví. Děkuji. Slovo má slovo pan Deve. Deva. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaře, děkuji, že jste přišel a že jste nám tady eh, přednesl tu prezentaci. Vy jste mluvil o částce 52,8 miliard euro, eh, která tedy byla vynaložena na rozvojové programy. V před několika měsíci si vzpomínám, že jste nám říkal, že chcete navýšit programy elektrifikace v Africe, což je úžasná věc, protože by to urychlilo dosahování cílů tisíciletí, zejména v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a podnikání. Kolega Gay Mitchell hovořil vlastně o tom eh, majetku. Můžeme Eh, se nějak informovat o tom, jak se to vyvíjí s registrací majetku a s neformálním podnikatelským odvětvím, protože v evropské země je celá řada podniků, které něco vyrábějí, opravují, poskytují služby, ale nejsou součástí formálního hospodářství, protože nejsou řádně registrováni. Takže lidi, co zaměstnávají, vlastně neplatí daně, nemají žádné nároky, nezapočítávají se do výpočtu HDP eh, eh, eh, nebo hrubého národního důchodu, nemají v podstatě žádnou hodnotu, protože oni sice poskytují určité služby, ale v podstatě nejsou nikde oficiálně uh, uvedení. A pokud bychom mohli pomocí procesu registrace to nějak formalizovat, tak bychom v podstatě vytvořili určité bohatství. Můžete se prosím tady k tomuto vyjádřit? Merci beaucoup. La Děkuji. Nyní má slovo paní Grez za zelené. Merci Děkuji paní předsedkyně. Dobrý den, pane Píbalksi. Děkuji, že jste tady Jménem naší politické skupiny bych eh, eh, od vás ráda získala konkrétní odpovědi ve třech oblastech. Naší eh, první starostí je vlastně to, jak bude vypadat jak budou brát následné legislativní kroky, zejména v souvislosti se dvěma zprávami. Je to zpráva Podimata o novátorských finančních nástrojích a zpráva paní Eva Žoli, která se týká vlastně eh, fiskální zprávy v rozvojových zemích. Mé otázky jsou velice jednoduché. Jak hodláte eh, navázat na tyto zprávy, jaké budou iniciativy v oblasti finančních daní, protože příjmy z nich by mohly být velice užitečné právě pro rozvojovou politiku a pro boj proti klimatickým změnám. Druhá oblast, která nám leží na srdci, to, jsou, eh, to je všechno, co se týká potravin ve světě, ať už se týká, to týká spekulací s komoditami, eh, eh, vlastně fluktuace tržních cen, reforma společné zemědělské politiky, reforma společné rybolovné politiky. A moje otázka je jednoduchá. Co hodlá komise navrhnout, aby změnila současné trendy a aby zajistila vlastně dostupnost potravin eh, v rámci rozvojové politiky. A eh, třetí bod, ten je takový konkrétnější, který se týká vnějšího rozměru sociální politiky. Na tomto výboru jsme nedávno schválili stanovisko, které výslovně žádá komisi, aby hájila uh, Eh, začlenění sociální klauzule do dohod WTO a aby eh, se snažila, že v preferenčních obchodních dohodách ty sociální eh, ustanovení nebudou jenom na papíře a budou skutečně závazné a jejich nedodržení povede k sankcím. Eh, jak tedy hodláte reagovat na tento požadavek, který formuloval výbor pro rozvoj a co uděláte pro to, aby to nezůstalo jenom na papíře? Eh, další koordinátoři tady nejsou, takže dáme slovo poslancům. Pan Cashman. Pardon. Thank. Omlouvám se. Omlouvám se. Většina lidí by mě zaplatila za to, že vypnu mikrofon, když mluvím. Já si myslím, že eh, tady děkuji za to upozornění a dovolte mi, abych pokračoval. Pane komisaři, my vás nenecháme odejít tak snadno. Máte skvělý pracovní program na loňský rok. E, jsou to skvělé závazky, jak v rámci kolegia komisařů, tak v rámci parlamentu. My vám k tomu blahopřejeme. Ale my vám chceme říci jednu věc e, my bychom se měli domluvit na tom, že to, na, na čem jsme se domluvili, bude splněno, ale kromě toho eh, to bude ještě něco dalšího. Dovolte mi, abych eh, nejprve pronesl některé obecné poznámky. Vy jste hovořil o tom, že členské státy by měly dostat své povinnosti 0,7 hrubého národního důchodu. Bylo řečeno, že bude vydána výroční zpráva, která bude zkoumat, jestli členské státy dosáhly svých eh, kritérií nebo svých závazků v tomto ohledu. To znamená, že díky tomu vytvoříme určitý politický tlak a můžeme vytvářet politický tlak také na naše vlastní vlády anebo na vlády jiných zemí. E, Evropská unie není pouze 28. E, dárce. My jsme největším jednotlivým dárcem na světě a mně připadá být nepřijatelné, když jsme v OSN, vy to možná budete znát, e, když se konal summit OSN o rozvojových cílích tisíciletí, tak my jsme měli statut pozorovatele a naši kolegové z AKT hlasovali proti nám. To znamená, že já si myslím, že to je skutečně nerovné partnerství s tím, že e, některé státy jdou proti nám a nejsou to pouze státy AKT. Vy jste hovořil o základních principech, o základních hodnotách. My víme z naší vlastní zkušenosti, když jsme e, e, znovu vyjednávali dohodu z Kotonu, že státy AKT nás nebrali dostatečně vážně. E, ve výboru pro sociální záležitosti před několika týdny se probírala otázka, e, kterou předložilo byro AKT a sice šlo o homosexualitu. Hovořilo se o tom jako o jevu homosexuality. E, takže to alespoň vzali na vědomí. V každém případě jsme o tom diskutovali v rámci kulturního kontextu. Musím vám říci, že každý zástupce AKT odmítl diskutovat o této otázce. Nikdo z nich ne, nebyl ochoten diskutovat o této otázce. To znamená, že my bychom se měli podívat na německý model. E, Německo řeklo, že nebude poskytovat rozpočtovou pomoc Malávy kvůli nedodržování lidských práv a kvůli novému e, zákonu, který chce kriminalizovat homosexuální partnerství. Podobný zákon se plánuje také v Demokratické republice Kongo. To znamená, že pokud nepřijmeme opatření, díky nímž bychom mohli vynucovat hodnoty, za kterými si stojíme, tak to vždycky bude nerovné partnerství. A vydáme se čínskou cestou, to znamená, že se budeme angažovat eh, pouze při výměně surovin a peněz. A tím mě tedy, to mě přivádí k dalším otázkám, eh, k tomu, co říkal pan Berman Eh, k těžebnímu průmyslu. Já si myslím, že to by mělo být součástí našeho pracovního programu do budoucna a eh, i s ohledem na americkou legislativu, která byla v této souvislosti nedávno přijata. Myslím si, že to je velmi dobrý moment. Eh, inovativní financování je velmi dobrý přístup k tomu, abychom zmínili klimatické změny a také bychom měli potírat daňové ráje, protože některé mm, naše evropské podniky si vybírají takovéto daňové ráje a tím nám samozřejmě utíkají prostředky. Pokud jde o ty nové finanční výhledy, já si myslím, že potřebujeme ještě více peněz eh, v okruhu čtyři, eh, tak abychom mohli řešit humanitární problémy, které jsou to zmíněny, ale také proto, abychom mohli využít eh, nový finanční nástroj, který má nahradit DCR. univerzální přístup eh, k, k, eh, k čisté energii, to je podle mě klíčová věc. To znamená, jak ještě jednou říkám, zlepšit vztah mezi Evropskou unii a eh, dodržováním hodnot a humanitární pomocí. Děkuji vám za to, co jste řekl. Myslím si, že jsou to takové podněty do budoucna. Všechno jsou to velmi důležité otázky, protože Evropská unie má mnoho co říci k tomu, co se děje v zemích eh, mimo Evropskou unii. A my skutečně musíme prodat výhody, eh, eh, které tu jsou. Musíme se snažit do, přimět členské státy EU, aby podporovali takovou tu politiku. Děkuji. Děkuji. Já jsem se zapsal jako každý jiný, tak si předám slovo. Pane Piboxy, v terénu my politici zjišťujeme, že evropští občané jsou pišní na to, co Evropská unie dělá v oblasti rozvojové pomoci. Ale nechápou, že nejsme náročnější, pokud jde o podmínky pro tuto pomoc, i když to vypadá utopicky v některých zemích, protože vím, že to není jednoduché nastal okamžik, podle mého názoru, abychom byli náročnější s těmi zeměmi, které pošlapávají lidská práva, jak tomu často bývá. Před chvílí jsem pochopila během vašeho příspěvku, že abyste totiž na to udělal narážku, Můžeme tedy to chápat tak, že vy chcete vytvořit takovýto systém podmínek pro poskytnutí pomoci. A pak slovo má paní Saržatýny. Uh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane Píbalksi, myslím, že ještě budeme asi diskutovat o zprávě o dopadu a eh, ten návrh hodně hovoří o inkluzivním růstu. My jsme o tom diskutovali už posledně v tomto výboru a mě by zajímala vaše definice inkluzivního růstu. Uh, já sama a stejně tak i zpravodaj pan Kačmarek eh, by určitě ocenili, kdybyste nám to mohl sdělit. Dále, pokud jde o otázky eh, komodit, Evropská komise předložila iniciativu týkající se surovin, což samozřejmě ovlivní naše vztahy s Afrikou. Jaká je v tom úloha vaše a úloha vašeho generálního ředitelství? Mám tedy na mysli tuto iniciativu o surovinách. Když Mám pocit, že to je především pan Barnier a pan de Gucht, kteří se na tom podílejí a mě by zajímal váš názor a váš, eh, váš způsob zapojení do této iniciativy. Pak je ta otázka zabírání půdy. Mě by zajímalo, zda můžete trochu pohovořit o odpovědnosti Evropské unie v oblasti zabírání půdy v Africe a zda máme nějaké záznamy o evropských firmách, které se podílejí, nechci říct na zabírání půdy, ale které jsou aktivní v hledání pozemků v rozvojových zemích a, používají i vlastně k pěstování plodin, které nevždy jsou vhodné pro místní obyvatelstvo. A v návaznosti na to nový výraz zabírání moře, to by mě také zajímalo, co si o tom myslíte evropští rybáři stále eh, jaksi zkoumají ehm, moře při západoafrickém pobřeží a vlastně loví tam a v důsledku toho místní rybáři si často nemohou vydělat na živobytí. Jaký je tedy váš názor na toto zabírání moří? Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji paní do Děkuji paní předsedkyně. Samozřejmě, že podporuji všechny žádosti, které tady přednesla má skupina, pokud především jde o e, legislativní iniciativu vůči průmyslovým podnikům, ale to k tomu se vracet nebudu, to jsme dostatečně rozvinuli. Já bych si spíše přála, pane Píbalksi, abychom konečně měli nějaké sdělení ze strany komise týkající se sociální ochrany tak jak to navrhly závěry rady, myslím z 21. června roku 2007. Tady je, máme dvojí zájem. Ne, nejprve v našem výboru, která se, se zabývala e, subsaharskou Afrikou, jsme se zabývali tím, jak je důležité e, se zabývat společně zdravím v Africe, protože to je způsob, jak řešit to základní zdravotnictví a ve světle revolucí, které probíhají na severu Afriky, vedle těch režimů, které jsou často skorumpovány, autoritativní, a kde se nám nedaří, kde ani nemůžeme zasahovat, takže je nemůžeme pomohou, pomoci svrhnout. Ale aspoň bychom tam měli podpořit občanskou společnost eh, v oblasti sociální dynamiky, která může být velice důležitá pro budoucnost. Tady se nepleteme, když zvolíme obyvatelstvo a jejich dynamický eh, postup ku předu. Tady máme dvojí zájem, nejenom v oblasti zdravotnictví a veřejného zdraví, ale také proto, abychom zachovali živoucí občanskou společnost protože ta se tvoří všude v Africe a měli bychom z toho udělat eh, takový, eh, takový meč, který by měl pročesávat cestu do budoucna. Pane předsedo. Eh, pane komisaři, pardon, eh, bylo by dobré, kdyby tady bylo to sdělení o sociální ochraně a to si myslím, že je zcela zásadní v dnešní době. Děkuji, slovo má paní Turos. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, δεν θα, δεν θα επαναλάβω αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι και μετά. Pane komisaři, nebudu opakovat to, co již řekli moji kolegové. Celkem za to souhlasím s většinou komentářů, které tu zazněly. Myslím si, že můžeme eh, konstatovat, že jsme celou řadu bodů vaší politiky v minulosti podpořili našimi rezolucemi. Eh, rád bych něco řekla eh, ke Kypru. Kypr je malá země, která má mnoho problémů, nicméně navzdory tomu všemu se mu podařilo dobře zvládnout svůj závazek, pokud jde o ODA, oficiální rozvojovou pomoc. Eh, já jsem se velmi angažovala v rozvoji pomoci Kypru. Já bych se vás ráda zeptala na Eh, váš názor, pokud jde o to, že Turecko eh, neustále odmítá pozvat Kypr na setkání do Istanbulu příští měsíc. Vy tam budete reprezentovat 26 členských států. Evropská unie pravděpodobně bude vyjadřovat, nebo má vyjadřovat solidaritu se všemi zeměmi, které jsou členskými státy unie. To znamená, jak jsem řekla, eh, Kypr je mm, pionýrem, pokud jde o oficiální rozvojovou pomoc a rád bych Paní Kretus. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Děkuji, že jste se s námi podělil o své představy o rozvojové politice v příštím roce. Mě mrzelo, eh, když jsem slyšela, že z nových členských států pouze Kypr eh, plní své cíle, pokud jde o rozvojovou pomoc. A já se tedy ptám, zda je nějaká cesta, jak přimět členské státy, aby skutečně dostály svým závazkům. Byla tady myšlenka mobilizovat veřejné mínění v členských státech, ale nejsem si jistá, eh, alespoň v mé zemi je obtížné přesvědčit lidi, že máme i povinnosti vůči jiným národům a netýká se to jenom veřejného mínění, je to velice egoistické, ale bohužel také politici jsou velmi populističtí z tohoto hlediska. A chtěla bych se tedy zeptat, zda je nějaká možnost, jak je eh, jak členské státy přinutit tedy přispívat dle svých závazků. Pak bych se ještě chtěla zeptat, jak dosáhnout toho, aby náš hlas nejen bylo slyšet, ale aby, se, aby nám také bylo nasloucháno mezinárodním společenstvím. Eh, byla tady zmínka o summitu OSN v Istanbulu. Jak víte, minulý týden jsme odhlasovali usnesení s mnoha doporučeními z naší strany. a vůbec Ruský parlament přijal další legislativní akty týkající se mezinárodní situace, ale nejsme si vůbec jisti, že tyto naše iniciativy někdo bere vážně, zvláště nyní v souvislosti s OSN, eh, kdy máme tedy status pozorovatele v OSN, jak můžeme dosáhnout toho, aby ty myšlenky obsažené v našich doporučeních někdo eh, tedy vzal vážně. Děkuji. Merci beaucoup. Je passe encore... Mnohokrát děkuji a slovo má pan Plonga. Ponga, pardon. Merci, monsieur le commissaire. Euh, je voudrais vous, vous interroger sur la question des PTOM. Vous avez parlé dans, votre, dans les priorités 2012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 že máte mnoho s, eh, s, s, stavenišť, na kterých musíte pracovat, ať už je to Severní Afrika nebo pobřeží Slo- Slonoviny, to jsou staveniště, se kterými jsme nepočítali a e, přicházejí další a další úkoly, další a další e, staveniště, na která se musíme pustit. To znamená, že máte skutečně velký úkol. Pokud jde o financování, tak tady vítám to, co jste říkal. My musíme i nadále e, vytvářet tlak na členské státy, abychom dostáli tomu cíli 0,7 hrubého národního důchodu. Já si myslím, že eh, musíme využívat eh, ten princip shame and mm, name. To znamená, že eh, si pojďme uvědomit, že Portugalsko zažívá velmi Eh, závažnou finanční krizi a přesto je schopno eh, splnit svůj závazek a jiné státy v Evropské eh, unii ne. My jsme dneska měli na výboru AFET komisaře pro rozšíření Fileho a musím říci, že kandidáti na vstup do Evropské unie mají, mají za úkol zpracovat mnoho kapitol a já si myslím, že když vyjednáváme s novými státy, musíme jim mm, dát jasně najevo, že brzy budou nuceni převzít na sebe sebe závazky v oblasti rozvojové pomoci. To znamená, že e, bychom také změli zmínit to kritérium 0,7 hrubého národního důchodu. Nemělo by to být chápáno jako závazné kritérium, ale neustále bychom měli dávat najevu, že to je cíl, který chceme, kterého chceme dosáhnout, který je pro nás důležitý. Jsem velmi hrdý na to, že jak komise, tak náš výbor nyní v květnu v Budapešti eh, schválí strukturovaný dialog a při té, této příležitosti bude vyzdvižen význam místních eh, orgánů a orgánů občanské společnosti. Myslím si, že přesně to je eh, princip rozvojové pomoci, kterému se musíme více věnovat, který musíme více klást do popředí. Lepší <clears throat> spolupráce také znamená, že budeme mít lepší eh, sociální systémy, systémy zdravotnictví, sociálního zabezpečení. To všechno musíme v těchto zemích podporovat. Pojďme si vzít Kongo jako velmi eh, konfliktní zemi, která nemá takřka žádné, duch, eh, žádné daňové příjmy, protože tam neexistuje finanční systém, systém výběru daní. To znamená, že na to bychom se měli více soustředit. Rád bych zmínil také eh, ty zmáhající se ekonomiky. Pokud totiž vidíme čísla, která se týkají umrtnosti matek a dětí v Indii, když zjistíme, že v Indii jsou tato čísla mnohem e, vyšší než v celé subsaharské Africe, tak se tomu musíme věnovat. Nemůžeme připustit to, abychom dávali rozvojovou pomoc do země, jako je Indie. Já samozřejmě s tou rozvojovou pomocí souhlasím, ale musíme si uvědomit, že je to země, která má atomové zbraně a která zároveň má největší e, ambice, pokud jde o e, kosmickou, kosmický výzkum. A vesmírnou činnost vůbec. To znamená, že tady bychom měli pečlivě zvažovat. Pokud jde o dáně z finančních transakcí, tak tomu je v Evropském parlamentu většina. Existují mnohé názory na to, jak bychom měli tyto peníze použít. Dáně z finančních transakcí je příliš eh, složitá. Myslím si, že by bylo mm, dobré, kdybychom to nazvali jinak, kdybychom tomu říkali daň proti chudobě. Bylo by alespoň zřejmé, eh, kam budou eh, výdaje, nebo kam půjde to, co získáme z této daně. Poslední věc. Dneska dopoledne jsme vedli velmi kvalitní diskuzi, která se týkala směšování vojenských a civilních zásahů, to znamená směšování vojenských zásahů a humanitární pomoci. Já osobně v této souvislosti spatřuji trend, který ovlivňuje rozvojovou politiku, humanitární pomoc, který ovlivňuje uh, i to, že humanitární pomoc je stále více podřízena vojenským aspektům. Já si myslím, že humanitární pomoc a vojenské zásahy by měly zůstat i nadále odděleny. Děkuji. Téměř jsme skončili a výjimečně znovu předávám slovo paní Kres a požádám ji, aby hovořila velice stručně, protože už mluvila jednou. Děkuji. Teďka, teď chci vystoupit jménem kolegy Skakela, který je v Indii a e, chce tedy položit následující otázku. Jakou máte představu o architektuře nových finančních nástrojů, například jak bude probíhat reforma nástroje rozvojové spolupráce, jaký je váš názor e, na tuto otázku? Merci beaucoup, monsieur Pibal. Děkuji, pane Pibalsi, prosím, mohu vám předat slovo? na, na závěr. Přeji vám hodně odvahy do toho. Uh, well, um, um, I will start with uh, saying that uh, Začnu tím, že řeknu, že rozvojová spolupráce je podle mého názoru nejkomplikovanější oblastí politiky, kterou si vůbec umíte představit. My skutečně musíme reagovat na mnoho otázek, na, musíme plnit mnoho úkolů a ne vždy se nám to podaří uspokojivým způsobem. Nicméně já se pokusím tak učinit, co možná nejlépe. Pokusím se alespoň na některé otázky odpovědět uh, jasně. Uh, pan Mitchell, Gay Mitchell se ptal na těch 6 miliard eh, které se ztrácejí kvůli nedostatečné koordinaci mezi členskými státy eh, Evropské unie a komisí. My se samozřejmě snažíme zlepšit tuto situaci. Jedním příkladem je Haiti, nyní pobřeží Slonoviny. I tady bude probíhat společné programování a stejně tak je tomu eh, v Jižním Sudánu. Já si myslím, že právě toto budou případy, kdy ukážeme schopnost lépe spolupracovat. Nicméně, eh, pokud chcete Eh, celou tu mašinérii uvést do souladu, je to velmi náročné. My potřebujeme dva podmínky, dvě podmínky, které musí být splněny. Musíme se smířit s tím, že tu máme společný eh, strategický dokument pro zemi, to znamená, že tu zemi chápeme podobně. Eh, to je možná jednodušší věc, ale druhá věc, společné programovací cykly. E, a právě toto je záležitost, kdy se nám zatím nepodařilo eh, získat dostatečnou podporu. Měli jsme setkání generálních ředitelů, ale musím říci, že jsme pozorovali určitou eh, neochotu v této, v této otázce. Pokud se to nepodaří, tak skutečně nám budou utíkat peníze a já si myslím, že eh, bychom se o to měli více snažit. Není to až tolik problém národní suverenity. Jde o to, že my zodpovídáme za to, jak nakládáme s penězi daňových poplatníků. To znamená, já si myslím, že bychom se skutečně měli snažit o lepší koherentnost, o lepší uh, soudržnost i s ohledem na to, uh, jak je tedy formulována uh, Lisabonská smlouva. To znamená, že bychom měli šetřit uh, Eh, peníze daňových poplatníků. Měli bychom se snažit o ty společné programovací cykly, protože to jsou podmínky, které jsou nutné k tomu, abychom těch 6 miliard nestráceli. Nyní ten majetek, malé a střední podniky a eh, s tím spojené záležitosti. Já si myslím, že se této otázce co možná Eh, nejvíce musíme věnovat v tom sdělení o modernizaci rozvojové politiky. Já o tom budu diskutovat eh, také v tom pracovním dokumentu, který eh, s tím bude spojen. Všechny tyto otázky musí být, musí tedy být spojeny s tím, že nejprve zhodnotíme situaci, ve které se nacházíme. Pokrok je omezený a pravděpodobně eh, se nám nepodaří dosáhnout velkého pokroku. Zcela jistě Eh, jde o to, abychom se to snažili co možná nejvíce reflektovat, co možná eh, nejvíce se nad tím zamyslet a získat analýzu eh, našich partnerských zemí. Vědecké projekty určitě by bylo velmi zajímavé, kdybychom o tom získali více informací. My se snažíme prostřednictvím sedmého rámcového programu takovéto vědecké projekty financovat. Snažíme se to financovat prostřednictvím naší rozvojové spolupráce. Samozřejmě, že to nejsou velké částky, ale snažíme se podporovat to, aby eh, vědecký rozvoj podporoval hospodářský eh, rozvoj v, eh, v těchto zemích a myslím si, že do budoucna je to velmi zajímavá záležitost. Iniciativa týkající se transparentnosti a jsem se před několika eh, týdny setkal s eh, komisařem Barnier a pochopil jsem, že on velmi podporuje můj přístup. To znamená to, že bychom měli eh, přijmout legislativní návrh který bude komplexní. To znamená, že se nebudeme věnovat pouze jednotlivým zemím, ale budeme se snažit o transparentnost v rámci celé rozvojové politiky. Uh, já jsem tady nevěděl žádný rozpor mezi tím, co říkal pan komisař Barnier a co jsem říkal já. To znamená, že ten pokrok prostě pokračuje, eh, pořád se to posunuje. Nemohu slibovat, eh, že se to eh, stoprocentně podaří, ale myslím si, že určitě budeme moci referovat určitých úspěších v roce 2012. Eh, můžeme to vzít jako váš slib? Já sám za sebe eh, to mohu slíbit, ale zároveň eh, také říkám, že se mi to nemusí podařit, protože zodpovídám za rozvoj. Já si myslím, že bychom se měli věnovat všem těmto otázkám, kde budeme mít pocit, že to není řešeno dostatečně, ale jak jsem řekl, ne všechno spadá do mé působnosti. To znamená, že tak, jak to v tuto chvíli vypadá. Já bych byl velmi překvapen, kdyby, eh, kdyby on nepřišel. Zatím se to vyvíjí pozitivně. V podstatě se to ubírá správným směrem. Could I ask for clarification on this topic? Mohla bych požádat o vyjasnění této záležitosti? Pa, pa, pa, Ne, teď hned. So, the answer is we are working on this, <laughs> in this direction and I can't commit more until Odpověď tedy zní, že eh, pracujeme na eh, směrnici, ale vyčkáme na analýzu dopadu. Mohla bych se zeptat na, na něco, není mi to úplně jasné. Velice stručně, ale nemůžete pořád přerušovat komisaře, to nejde. Vy jste právě slíbil, že uh, budeme mít návrh o Dodd-Frank. Uh, řekl jste, že ho, jste o tom hovořil s panem komisařem Barnierem, ale já si myslím, že se tady točíme v začarovaném kruhu. První věc je korupce, na tom mm, pracuje pan Barnier a e, druhá věc due diligence a sdílená zodpovědnost, ale e, pan komisař na tom nepracuje. Myslíte si, že byste ho mohl poprosit, aby tak činil, protože vaše přání směrem k nám by mělo být takové, že tedy e, se budeme snažit řešit ty konflikty, že se nebudeme tolik zabývat otázkami transparentnosti. Dobře, já Eh, beru váš návrh, já s tím nemám takový problém. Eh, určitě potřebujeme nejprve ty zprávy za jednotlivé země a určitě je to eh, správný přístup. Dobře. Slibuji, že na tom budu pracovat. political one voice. Pokud jde o tom hovoření jedním hlasem, proběhla veřejná diskuse, kde se řeklo, že mluvíme mnoho hlasy, ale e, v podstatě nic z nich nevychází. Já myslím, že to není zase až tak špatné. E, samozřejmě teď máme tu Evropskou službu pro vnější činnost a snažíme se skutečně hovořit eh, tak, aby to, i když to není jedním hlasem, ale abychom vysílali, řekněme, stejný signál, abychom říkali to tež. Protože samozřejmě jinak je to problém. Pokud jde o rozvojovou spolupráci, je třeba to tam ještě vycizelovat, ale myslím, že tam nejsou zas tak rozporné názory. U těch vnějších vztahů potřebujeme opravdu uh, větší podporu, ale myslím si, že mm, vysoká představitelka se o to snaží. Charlesova otázka eh, ohledně té eh, pedagogiky. Já s radostí přijdu do jakéhokoliv výboru a zúčastním se jakékoliv diskuse v parlamentu. V podstatě myslím, že se shodneme v té otázce rozpočtové podpory. Víte to tento výbor, vím to i já, ale musíme vysvětlovat i ostatním, jaké jsou výhody, přínosy, ale i rizika této metody a jak bychom ji měli nadále do budoucna využívat. K inovacím. A Washingtonskému konsenzu a Istanbul. Myslím si, že to je opravdu příležitost eh, lépe řešit rozvojovou politiku. Já neočekávám nějaký nový vývoj, ale myslím, že se jasně ukazuje, že jsou země, kde je třeba pracovat víc a možná třeba i neortodoxním způsobem, abychom dospěli k lepším výsledkům a samozřejmě to se týká i inovací vědeckého společenství, které by také mělo sdílet tento přístup od 27 politikám k jediné politice. Myslím, že skutečně kritickým aspektem je stále rozpočtová podpora. Pokud si společně vyjasníme, co myslíme tou rozpočtovou podporou, bude to významný krok. Dalším krokem potom jsou strategické dokumenty o zemích a společné programování. Když hovoříte s členskými zeměmi, a já tak činím, tak eh, nejsou zas tak rozdílné názory, rozdílné přístupy, ale když potom přijde řada na opravdové, eh, na skutečné provádění v praxi, to je opravdu kamen úrazu. Ten způsob provádění se často liší a to je, myslím, úkol, který před námi stojí. Nirdžová otázka týkající se podnikání. Já myslím, že pověřím své útvary, aby pracovní dokument nějak toto zpracoval. Já plně souhlasím s tímto přístupem. Opravdu se potřebujeme zabývat eh, tím, aby došlo k formalizaci toho, těch neformálních eh, podnikatelů. Eh, to souvisí i s inkluzivním růstem. Pokud nedojde k té formalizaci, tak prostě ten růst inkluzivní nebude. Takže určitě se budeme snažit zareagovat na tuto vaši iniciativu a mm, připravit pracovní dokument nová struktura eh, našeho generálního ředitelství je taková, že vlastně se bude hodit pro vytvoření takovéto analýzy, kdy budeme analyzovat i hospodářské eh, otázky. Dále Charlesova otázka, to je asi obtížné Eh, aby komisař pro rozvoj eh, nějak eh, bezprostředně zareagoval na zprávu Podimata a, zprávu paní Žoly. Samozřejmě my tu zprávu známe a asi ještě později vás budu informovat, jaké by na to navázaly konkrétní návrhy, protože obě ty zprávy se týkají novátorských finančních nástrojů a myslím, že musíme provést řádnou analýzu dopadu a pak se k těmto otázkám vrátit, až budeme připraveni. Co se týče eh, bez zajištění potravin a spekulací s komoditami, my podporujeme mm, naše francouzské předsednictví v G20, které se snaží řešit tyto otázky. Myslím, že ten úspěch eh, možná bude omezený, ale já vím, jak to vypadá v terénu a i my měníme svou politiku a mnohem eh, více se zajímáme o odvětví zemědělství. V rozvojových zemích se situace zlepšila oproti roku 2008. Samozřejmě nemůžeme být spokojeni sami se sebou eh, s tím, co jsme eh, udělali se zajištěním potravinových dodávek, ale myslím, že pokud jde o tu bezpečnost potravin, máme tady iniciativu, která je dotovaná miliardou a to samozřejmě může hodně přispět i rozvojovým zemím. Pokud ten náš přístup k udržitelnému zemědělství budeme dále rozvíjet, tak se musíme právě zaměřit na země, lidi, zemědělce, aby byli schopni eh, vlastně vyprodukovat tolik potravin, aby vůbec byli schopni nakrmit eh, sebe. Eh, myslím, že ty zprávy zatím nejsou alarmující, ale určitě bude tato oblast vyžadovat hodně naší pozornosti i do budoucna. Pokud jde o ty sociální eh, ustanovení, já se k tomu ještě vrátím, protože Veronik také hovořila o této otázce, takže ještě to pak zodpovím. Dále tady byla otázka Já jsem opravdu vděčný Majkovi za jeho slova. Vy jste hovořil o základních hodnotách. Já myslím, že tady musíme být velmi nároční. Já chápu, že to je provokace vůči nám, je to prostě taková hra a lidé z těchto zemí, myslím, že by s tím nesouhlasili, takže neměli bychom na tuhle provokaci skočit, měli bychom si zachovávat odstup ale eh, samozřejmě pokud uvidíme nějaké pošlapávání lidských práv, tak určitě rozpočtová podpora by neměla být poskytnuta. To nemá nic společného s našimi partnerskými zeměmi. tady jde o to, že musíme postupovat a chovat se konzistentně a já tedy se snažím o konzistentní přístup k rozpočtové podpoře. V září bude to sdělení, budou závěry rady, musíme jednat eh, skutečně jednotně a Německo, myslíš, myslím, by nemělo jak si jednat separátně, měli bychom se tím zabývat společně. Je skutečně třeba, abychom jednali jakožto EU jednotně, ale jakmile uvidíme skutečně nějaké ústupky od lidských práv, neříkám, že bychom měli stáhnout eh, pomoc, ale stáhnout konkrétní podobu pomoci, abychom prostě netrestali eh, ty obyvatele. Ale jestliže s tou vládou máme vážné neshody, tak musíme na to reagovat. Takže já plně souhlasím s tímto přístupem a myslím, že tady je zapotřebí trochu trpělivosti i ze strany parlamentu. Byla tady zmíněna otázka Světového fondu. Samozřejmě ukazuje se, že jednotlivé členské státy se začínají ubírat různými směry a já doufám, že se to nikdy nezopakuje, že nejprve se eh, to vše projedná a to tež platí pro otázku lidských práv. Měli bychom nejprve diskutovat a potom teprve přijmout nějaká opatření. Ale pokud teď vlastně někdo jedná dříve než ostatní, tak se ti druzí dostanou do obtížné situace. Takže toho bychom um se měli držet. Dále k OSN tady bych možná více hájil naše partnery. To hlasování, které jsme prohráli, ukázalo, že bychom asi měli víc pracovat a teď opravdu se o to snažíme. Myslím, že služba pro vnější činnost, já sám se snažíme vysvětlovat, proč to hlasování v OSN je pro nás tak klíčové. Je to vlastně hlasování, které souvisí se samotnou naší identitou a my bychom jakožto pozorovatel chtěli, měli mít možnost hovořit před OSN. Myslím, že to není zas tak velký požadavek. abychom mohli někomu říci, že pokud má nějaké otázky, může je položit, ale musíme také ukázat, že to je pro nás velice důležité. A já si myslím, že když pak přijde na to hlasování, tak by nás většina zemí AKT podpořili. Pokud ne, asi by to znamenalo, že nemají příliš velký zájem na svých partnerech. Ale já si myslím, že tohle bylo první hlasování, neměli bychom z toho vyvozovat důsledky. Musíme se z toho poučit, musíme se snažit více vysvětlovat. Nikdo dnes nemůže říci, že bychom eh, vysvětlili, co je důležité, o co jde v tom hlasování, a to na všech úrovních, OSN, vlády, na co nejvyšší úrovni musíme opravdu vysvětlovat a myslím, že teď opravdu nic nezanedbáváme, ani ty nejmenší země v OSN. Eh, obrátili jsme se na všechny země a myslím, že to příští hlasování určitě ukáže, kdo s námi chce pracovat a kdo o nás nemá takový zájem. Ale stále je to samozřejmě svobodné hlasování. Každá země na to může mít svůj názor, ale já to vnímám tak, že naši partneři jsou spíše spokojeni s těmi odpověďmi, které jim poskytujeme. A samozřejmě, když tady chceme dosáhnout pozitivního výsledku v hlasování, tak teď víme, že je třeba pořádně vysvětlovat a někdy třeba odpovídat i na nepříjemné otázky. Proč jste se změnili, proč jste schválili Lisabonskou smlouvu a tak podobně prostě dostáváte otázky a musíte na ně odpovídat. Takže myslím, že bychom se neměli dívat eh, do minulosti a měli bychom se spíše připravit, doufejme na pozitivní výsledek hlasování. Pokud jde o ta zpráva o 0,7%, to by bylo určitě velice na pomocné. Souvisí to s paní Kretu, zda to můžeme nějak vymáhat. Já se obávám, že ne. To už příliš zasahuje do suverenity členských států. Já jsem navštívil Rumunsko, hovořil jsem s tamní vládou. Eh, oni eh, říkali, no v roce 2015 se nám to podaří. To říkají netýkají všechny nové členské země, ale už máme rok 2011. A eh, teď všichni říkají, no máme trochu problémy, pak to nějak doženeme. Eh, samozřejmě eh, je třeba tady vyvíjet, řekněme, tlak ze strany parlamentu formou srovnávací hodnocení a podobně. To je jediná cena. EU by tedy neměla nutit, ale spíše by to měla být výzva pro ty politické představitele a měli bychom dávat dobrý příklad. To je určitě důležité. Pokud jde o těžební průmysl, to už jsem se eh, pokusil odpovědět. Bohužel komentář zasáhl mimo mikrofon. Já musím říct, že naše útvary eh, se budou snažit sledovat i otázky konzistence politik. Například jsme hovořili o orientaci na práva duševního vlastnictví. Já jsem hovořila o tom, co to znamená pro rozvojové země, především eh, pokud jde o léčiva a přístup ke zdravotní péči. Eh, já samozřejmě se musím snažit prosazovat konzistenci politik v kolegiu a myslím, že uh, Všichni chápou, že to je má úloha a úloha mého útvaru, abychom opravdu vystupovali rozhodně v této věci. My nepředkládáme návrhy v této fázi. My jsme spíše takový strážce brány, ale doufám, že tady činíme kroky správným směrem. Pokud jde o otázku paní Stiflerové, ano, a e, ten náš přístup by měl být opravdu více podmíněný, protože nakonec to jsou peníze e, daňových poplatníků a v podstatě ohrožujeme, ohrožujeme vlastní důvěryhodnost u sebe doma. Nejde o to, že by e, nám nebylo rozuměno, ale musíme být prostě v tomto otevření vůči sobě i vůči našim partnerům. Pokud jde o otázku paní Sargentiny, co to je inkluzivní růst? Já nechci předstírat, že mám nějakou přesnou definici. Já to vidím tak, že vzniká více veřejného bohatství, že dochází k většímu přerozdělování tohoto bohatství mezi obyvatele země prostřednictvím sociálních služeb. To znamená, mám prostě systém, který rozděluje příjmy rovnoměrněji mezi obyvatelstvo. To já, tak to já chápu eh, inkluzivní růst. Nejedná se o růst HDP jako takový, ale spíše o to, jak ten růst HDP je přerozdělován eh, mezi celou společnost. Dále iniciativa o surovinách. Já myslím, že ten text nebyl tak špatný. Ta iniciativa myslím, se snažila o určitou kon, konzistentní politiku. Možná ta iniciativa nebyla dostatečně ambiciozní, ale myslím, že měla svou oprávněnost. Zabíráním půdy. V této fázi, pokud vím, evropské firmy eh, eh, to nedělají. Týká se to především saudských, čínských a indických firm. Jediná cesta, jak toto řešit, je plně transparentní přístup eh, ke všem vlastně dohodám o nákupu půdy. Ty by měly být vždy zveřejňovány, protože rozvojové země si někdy myslí, že prostě my mm, příliš se klademe podmínky a že v podstatě nechápeme přesně, o co jde. Takže já myslím, že každý, každá dohoda, každá smlouva by měla být zveřejněna, aby bylo vidět vlastně, kdo se do toho zapojil, jaké jsou podmínky a do jaké míry to lze skutečně nazývat zabíraním půdy. Pokud jde o otázku Veroniky, já se budu snažit o to sdělení v roce 2012. Ehm, samozřejmě je to důležité téma, považuji to za důležité téma, je to takové průřezové téma a určitě bychom měli pracovat na tom sdělení, aby bylo v roce 2012. Já sám se zavazuji, že tak budu činit. Další otázka, paní Teocharus. Já si velmi cením toho, co děláte na Kimpro, protože mě to velmi dává naději, že země, které se přidaly eh, k Evropské unii v roce 2004, půjdou tou cestou jako Kypr. To znamená, že já vás pouze pozbudím v tom, abyste pokračovali. Pokud jde o Istanbul, tak já si myslím, že eh, celá Evropská unie by se toho měla uh, účastnit, toho summitu. Já jsem o tom nevěděl, uh, prověřím to. Není možné, aby jedna členská země Evropské unie neobdržela eh, uh, pozvání na ten summit. Jsem velmi překvapena, budeme se této otázce věnovat. Další věc. Evropská delegace, delegace Evropského parlamentu se bude snažit zjistit, jaké otázky eh, se tam budou řešit a budeme se snažit, aby tedy bylo zaručeno rovné jednání, rovné podmínky pro všechny. To znamená, že já slibuji, že to prověřím a že eh, tedy eh, zajistím to, aby vaše členská země se toho mohla účastnit. Já si myslím, já doufám, že se to podaří. Jsem si jist, že se to podaří. Otázka paní Kreto. Pokud jde o doporučení, já velmi uh, lituji, že jsem se nemohl účastnit parlamentní debaty, protože jsem byl v Uzbekistánu. Mám pocit, že si někdy myslíte, že vaše návrhy nebereme dostatečně vážně. Já to prověřím. Eh, berte to prosím jako slib, že se budeme snažit brát návrhy parlamentu více v úvahu. Určitě byste měli mít pocit, že se o to snažíme, že tady bereme eh, vaše návrhy vážně. Pan Sponga a jeho otázka PTOM. My skutečně na tom pracujeme, pracujeme, předkládáme finanční návrhy v tuto chvíli je to velmi obtížné. Celá ta situace s PTOM je obtížná v tom, že eh, tato území jsou velmi malá. Eh, ale vím, že PTOM jsou eh, území, která jsou velmi blízko Evropské unie a že by chtěli si udržet tento status, to znamená, že se budeme této otázce věnovat. Pan Neuser položil také jednu otázku. Je pravda, že máme tady mimořádné úkoly a je to velký test jak pro mě, tak pro všechny další. Vývoj v severní Africe podle mého názoru znamená, že bychom měli dbát na to, abychom se eh, nezabývali pouze nejbližším sousedstvím, protože celá řada konfliktních zón není v našem nejbližším sousedství. Měli bychom si uvědomit, že v Africe je zem, mnoho zemí, které jsou v mnohem horším stavu a e, které bychom měli i nadále podporovat. To znamená, že to jsou zcela jistě nové úkoly, ale zároveň to neznamená, že bychom měli zapomenout na ty nejhudší země. E, se vším respektem vůči zemím e, v severní Africe, Eh, jsou tu chudší země a eh, my tady v severní Africe podporujeme systém vládnutí, to je dobré, to je samozřejmě pravda, ale máme tu eh, země, které jsou chudší, které jsou více na jich a které tu podporu potřebují ještě více, to znamená, že bychom neměli toto ztratit ze zřetele. Rozvojová pomoc jako nástroj a eh, aký o rozvojové spolupráci. Já si myslím, že do budoucna bychom se o to mohli pokusit. Kterých zemí by se to mělo týkat? Já si myslím, že bychom měli začít u těch zemí, které jsou eh, nejvíce zranitelné, nejchudší a potom pokračovat a eh, uvidíme, kam dojdeme. Pokud jde o Indie, já si myslím, že Evropská unie by tedy neměla eh, tady soustředit svoji podporu. Neříkám, že by se tam neměly angažovat členské státy, ale myslím, že by, my bychom se měli soustředit na ty nejchudší země. Indie, Čína, Brazílie, eh, to vždycky budou země, v níž bude velká chudoba na určitých místech, v určitých sférách eh, společnosti. Já si ale myslím, že Evropská unie by se skutečně měla soustředit na ty nejzranitelnější země. Pokud jde o ten návrh eh, daně z finančních transakcí, já si myslím, že v tuto chvíli potřebujeme eh, velkou podporu eh, G20. A velmi si přeji, abychom ji získali. Určitě bychom měli zvážit váš návrh. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak se zachováme, když ta jednání nebudou úspěšná. Nic víc tomu v tuto chvíli neřeknu. Separace. Já si myslím, že Evropská unie jako celek uh, se tomu zatím nevěnovala, nevěnovala. My jako Evropská unie neposkytujeme vojenskou pomoc, my mm, podporuj, pod, poskytujeme pomoc um, humanitární a rozvojovou. Například uh, pobřeží Slonoviny je toho skvělým příkladem. Zatím jsme nebyli zvyklí eh, tyto věci propojovat, ani o tom diskutovat. Není to eh, naše, náš způsob chování, já ani tady nevidím takovou tendenci. Možná, že vy to vidíte jinak. Já vím, že tady mohou být takové tendence, ale my se skutečně soustředíme na humanitární a rozvojovou pomoc. My se nesoustředíme na vojenskou pomoc, alespoň pokud tady vím. Pokud jde o další finanční výhled, tak eh, k tomu eh, mnoho neřeknu, protože už skutečně vypršel můj čas. My v každém případě budeme v rámci eh, kolegia semin, eh, komisařů mít seminář na toto téma. Budeme se zabývat jednáním o eh, finančním výhledu a doufám, že 29. a 30. června se nám na kolegiu komisařů podaří k tomu přijmout nějaké stanovisko. To znamená, že v tuto chvíli nemohu říci o mnoho více, než to, co jsem řekl ve výboru SURE. To znamená, že Paní eh, Keller, pouze doporučím, aby se podívala na tuto otázku eh, v tom výboru. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Díky. Jenom bych chtěla říct, pane komisaři, vy jste na tomto výboru častěji než někteří naši poslanci a my se toho velmi vážíme. Moc krát děkujeme. Brzy budeme hlasovat, takže vás prosím, abyste se sklidnili. Ti, kdo chtějí odejít, prosím, odejděte. A prosím, vezměte si své eh, hlasovací lístky, všechno proběhne elektronicky, takže začneme. Prosím. A, ah, quand même. Hmm, to nebude, to není on. Voilà, nous allons procéder au vote. Začneme hlasovat. Máme na to 15 minut. Prosím, máte všichni své karty? Můžeme začít? Ano, já také. Tak to nejdříve eh, vyzkoušíme. Zahajujeme hlasování. Všichni odhlasovali, či nikoliv? Ještě si to zkoušíme. Funguje to? Ještě někdo chybí. Ještě šest lidí nehlasovalo. Pět. Šest lidí. Dva nám chybí. Changez peut-être de, de place. Tak si přesedněte, prosím. Changez de place alors. Přesedněte si. Il manque encore deux personnes. Dva nám stále chybí. Ah, Deva. Pan Deva. Ça marche pas. Nefunguje. Ah, encore une. Ještě jedno. Hlasování neproběhlo. Veroniko. Tak už jsme čekali jenom na Veroniku. A ještě někdo ještě někdo chybí. A se je. Tak, hotovo. Teď už prosím nehýbat, nedýchat. Le Hlasování skončilo. Tak. tak eh, nejprve eh, SZP do roku 20, 2020 řešení budoucích problémů v oblasti potravin přírodních zdrojů zemní problematiky. Pozměňovací návrh číslo jedna, kde pro? Ne. Řekli jsme elektronicky. Bylo mi řečeno, že všechno proběhne elektronicky, tak eh, se rozhodněte. Tak už to není elektronicky, takže budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Spočítáte to? Kdo je proti? Přijato. Teď to prověříme. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasujeme. Hlasování skončilo. Takže odhlasováno, přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě pro. Proti. Prověříme. Hlasujeme. Má tady někdo eh, puštěný telefon, tak prosím vás, vypněte mobil. Hlasování skončeno. Zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyři pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pět pro? Proti? To si musíme prověřit. Tak, hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnuto. Ústní číslo jedna nahrazuje ne, ve třech částech. Oddělené hlasování. Tak, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se, mám pocit, že zamítnu to, ale radši si to prověřím. Hlasujeme. Uzavřeli jsme hlasování. Zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Šestka. A tady rovnou přistupujeme k třináctce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Hlasujeme. Vyteklu. Končíme hlasování. Přijato. Čtrnáctka, kde pro? Proti. Prověříme, protože tady to není jasné. Mám pocit, že návrh byl zamítnut. Hlasujeme? Končíme? Zamítnuto. O jeden hlas. Pozměňovací návrh. Ústní, tedy číslo dvě. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Zamítnuto. A teď přistoupíme k devatenáctce. Čili 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 22 eh, pro, proti, pro, věříme, hlasujeme, končíme, přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Je to oprsa. Tak hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Vždycky je to oprsa opravdu. Tak radši si to ověřím. 28, kdo je pro? Ne, 25, promiňte, promiňte, omlouvá se předsedkyně 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? Prověříme. Hlasujeme. Končíme. Přijato. A teď přímo k 33. Kde pro? Proti? Zdrželi se, mám pocit zamítnuto, ale nejsem si jistá. Prověříme, hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 36, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, Proti. Zdrželi se. Prověříme. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Prověříme. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 43, kde pro? Proti? Kde podařilo se vám to spočítat tak rychle, kdo se zdržel? Takže to prověříme. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Tak nyní 41, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. 39, kdo je pro? To odpadá? Odpadá? Ne. Prostě tak se dohodněte. Odpadá nebo neodpadá? Tak neodpadá. 39. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je zamítnuto, ale můžeme si to prověřit. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. ústní pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se a prověříme, hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 45, kdo je pro? Kdo je proti? Pro, prověříme. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Pozměňací návrh 47, kdo je pro? A ten, to odpadá. Tento pozměňovací návrh odpadá. Takže 48. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Poslední hlasování. To musíme udělat elektronicky, poslední eh, hlasování, eh, prostě názor jako skupina. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Mnohokrát děkuji.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 Euh, s'il vous plaît, si vous pouviez sortir en silence. Prosím, můžete opouštět sál tišeji? Rádi bychom eh, v klidu pokračovali. Merci de respecter les gens qui veulent terminer. Děkuji. Prosím všechny, kdo chtějí odejít ze sálu, aby odešli tiše. Chceme ukončit pořádku toto setkání, jak jsme si řekli na, poslední na poslední schůzi, prosím. Máme druhou výměnu názoru, pokud jde o před, eh, návrh pana Kačmarka. Jde o zelenou knihu komise. Jde o definování strategické linie o budoucí rozvoje politiky EU, takže je to výborná příležitost, jak prohloubit diskuzi, eh, vzhledem k tomu, že také budeme mít výměnu názoru s komisařem Pibasem. Komis, studie byla eh, objednána a kopie byly rozdány dnes. Především má slovo zpravodaj, který provede úvod. Pane Kačmarku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že máme pytania na témat wzrostu skuteczności europejskiej politiky. Máme tady možnost zainteresovaní. Je, že budeme hovořit o dopadu rozvojové politiky. Ehm, máme velký zájem o tuto záležitost a kontaktovalo mě opravdu mnoho nevládních organizací a institucí na téma Zelená kniha a proto je dobře, že o tom můžeme teď jednat. Naposledy jsme jednali o otázce, čemu říkáme blending. To znamená, že promícháme jednotlivé typy pomoci, eh, rozvoje pomoci a rozvoje. Pokud je o zelenou knihu, tak ta byla vytvořena v daleko širším kontextu než tento dokument sám. Takže eh, v tomto kontextu bylo převzato další, byly eh, vytvořeny další studie v víceletém rámci, financování, rozpočtová pomoc a tak dále. Čili ten kontext je strašně široký a nerad, byl, nerad bych opakoval diskuzi našich předchozích zasedání. Já bych se rád soustředil na to, co by mělo být nejdůležitější ve stanovisku parlamentu a také jaké, jaké poselství by měl parlament vyslat. Za prvé, už jsme o tom jednali. Já se domnívám, že musím připomenout, že Evropská unie má velice pevný rámec rozvojové politiky a, tento, a tyto rámce byly projednány s radou a komisí v rámci Evropského koncensu pro rozvoj. Za druhé, máme také přesnou definici cílů této politiky. Eh, bylo to definováno v Lisabonské smlouvě, jde o to, abychom snížili a zlikvidovali chudobu, což se nemění, ať je to ve smlouvě nebo v konsensu. To vše by nemělo zaznamenat sebe menší změnu v rámci naší zprávy o zelené knize. Dále Další důležitá otázka. To, co se Evropská, a tedy Evropská komise se tady snaží nalézt nějaký prostředek, jak zvýšit efektivitu, účinnost eh, rozvojové pomoci ve Štrasburku jsme o tom jednali. Hovořilo se o konferenci OSN o nejchudších zemích světa a během rozpravy ve Štrasburku někteří řečníci připomenuli, že eh, jenom tři země za 40 let uspěli při překračování eh, té hranice oddělující chudé země a přešli do kategorie zemí středně rozvinutých, čili eh, růst je nutný, ale je také nutné, abychom se dohodli o tom, jak tento růst a hlavně ten inkluzivní růst by měl být interpretován jistě všichni budeme souhlasit s tím, že to souvisí s nutností vyloučit eh, sociální nerovnost. Nemůžeme mít jenom růst pro růst a pak eh, ta funkce likvidace všech nerovností nebude mít žádnou hodnotu. Jsou tady sociální otázky, daňové otázky. Sešli jsme se s Billem Gatesem ve Štrasburku a ti, kdo eh, se podíleli, nebo se tedy účastnili tohoto setkání, Eh, se zabývali tou daňovou záležitostí, Bill Gates eh, se přesvědčil, že za několik let dojde k takovým změnám v technologiích, že tady bude možnost zavést daňové systémy, které by byly efektivní v zemích, které ještě žádný daňový systém nemá. Jí. Takže tady bude šance, aby finanční schopnost rozvojových zemí také vyplývala z místních možností. Měli bychom se tady pokusit vybudovat systém, který propojí růst, takzvaný inkluzivní růst, s likvidací chudoby, což je náš cíl, o kterém hovoříme ve smlouvě. Třetí moment, který je velmi důležitý. Jde o financování a e, veřejného zdravotnictví a tak dále. Kdyby tady e, tyto momenty neexistovaly, tak by růst nebyl inkluzivní. To je totiž nevyhnutelná podmínka pro to, abychom mohli hovořit o inkluzivní funkci růstu. Musíme tedy spojit růst se snížením chudoby čtvrtý důležitý moment. Totiž Evropská komise navrhuje, že se více soustředí na výsledky. Je to pozitivní eh, pohyb, ale je důležité, aby ty ukazatele, které budou, eh, které budou použity pro vyhodnocení té efektivity, nebyly příliš abstraktní. My jsme jednali dnes dopoledne o humanitární pomoci a často vidíme situaci, že se někde postaví škola a ten pravý efekt poznáme až po mnoha letech, protože musíme postavit budovu a pak musíme e, vyškolit učitele a pak ty učitelé učí samotné žáky. Takže tady jde o e, ten pedagogický cíl a ten přínos se projeví až po několika letech. Nemůžeme se soustředit pouze na rychlé získání výsledku, ale musíme se rovněž soustředit na to, abychom měli výsledky i dlouhodobě. Dostávám pozměňovací návrhy, já sám jsem některé z nich připravil nejde o opomenutí, ale nemáme dost místa pro to, takže musíme využít mechanismus pozměňovacích návrhů a jsem připraven eh, akceptovat jakýkoliv návrh. Doufám, že jich bude opravdu hodně a slibuji vám, že je budu odpovídajícím způsobem analyzovat a navrhnu kompromisní návrhy. Mnohokrát děkuji, pane Kačmarku, a slovo mají jednotliví členové. Začne paní Kretu. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych poblahopřála panu Kačmárkovi, co by zpravodaji k této zprávě. Velmi mu děkuji za jeho práci, protože on této zprávě věnoval mnoho úsilí. Samozřejmě, že jsou tu zmíněny hlavní výzvy mezinárodního společenství, tedy to, eh, čemu všichni čelíme, ať už jsou to klimatické změny, zásobování potravinami a tak dále. Já už jsem řekla dříve v výboru DEVE, že bych tomu ráda předložila některé komentáře. Ehm, rozvojová politika Evropské unie s velkým dopadem je úzce spjatá s eh, efektivností, s účinností naší eh, rozvojové politiky. My se musíme snažit o to, aby naše rozvojová politika a naše práce v těch rozvojových zemích skutečně měla účinek. Já jsem hovořila, nebo byla tu řeč o nerovnosti, což je palčivý problém v rozvojových zemích. Většinou hovoříme o sociální, o ekonomické a genderové nerovnosti. Nicméně, já jsem navrhla výboru FEM, některé pozměňovací návrhy, které se týkají genderového mainstreamingu a tyto návrhy v té zprávě chybí. Já si myslím, že právě tyto věci jsou velmi důležité, že musíme dbát na práva žen, protože to je eh, podstatné při potírání chudoby, při, udržo, ud, eh, při podpoře udržitelného eh, vývoje. Musíme se snažit o to, aby byl zajištěn přístup k základním sociálním službám, vzdělávání, zdravotní službě. To je stěžení pro eh, dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Když hovoříme o investičních projektech, tak si myslím, že nemůžeme pouze pospozovat rozvojové země, aby eh, respektovali sociální prostředí a základní eh, normy s tím spojené, ale také normy, pokud jde o lidská práva. Když se zabýváme Mm, rozvojovou pomocí, tak musíme neustále zdůrazňovat situaci žen a nesmíme zapomínat ani na, děti, na lidi s určitým znevýhodněním a musíme také investovat do dětí a mládeže. Po diskuzi s panem Pielbaxem, s panem komisařem, jsem velmi ráda eh, za to, že jste tuto otázku ve vaší zprávě zmínil, že se soustředíte na vzdělávání, výchovu, že proto zvyšujete veřejné povědomí v Evropě, protože je to velmi důležité pro to, abychom dosáhli našich cílů a aby eh, veřejnost a vlády, eh, ti, kteří rozhodují, to brali v úvahu, protože je to skutečně velmi důležitý úkol a důležitá podmínka pro to, abychom dosáhli našeho cíle, to znamená eh, toho, že budeme do roku 2015 investovat do eh, oficiální rozvoje moci 0,7 eh, hrubého národního důchodu. Bez splnění těchto podmínek nemůžeme splnit tento cíl, ale to je pravděpodobně na jinou diskuzi. Ne, nepatří to až tolik do našeho výboru DV. Mnohokrát děkuji, slovo má paní Sargentini. Paní z Argentiny, prosím. Ik dacht, ik moet natuurlijk eerst op de Omlouvám se, paní předsedkyně. Myslela jsem, že musím počkat na liberály, ale dobře. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych poděkovala panu zpravodaji, panu Kačmárkovi za to, že se pokusil velmi jasně naznačit ty základní problémy. Já jsem se ne e, náhodou ptala, co to je ten inkluzivní růst nebo růst podporující začlenění. Já, když to teď čtu holandsky, tak tomu rozumím o něco lépe, ale myslím si, že to nestačí. My potřebujeme takovou základní vizi pro Evropskou unii a potřebujeme také definici eh, inkluzivního růstu, růstu podporujícího začlenění. Není to růst, který by bylo možno vyjádřit v číslech, kde také o ten pocit, eh, o to, jak za No. pět nebo deset let budeme schopni poměřit, jestli jsme eh, dosáhli úspěchu. Nemyslím si, že by to bylo úplně šťastně formulováno. Já to totiž vidím v souvislosti s tím celým eh, konceptem. A ne, nemyslím tady zase tolik na vaši zprávu, pane Kačmárku, ale myslím spíše na to, že pan Piebalks nám tady představil novou vizi řekl, že se v tuto chvíli nacházíme uprostřed hospodářské krize, že všechny země se snaží eh, omezit rozpočty mm, a množství finančních prostředků eh, směřovaných do rozvojové pomoci. Já si myslím, že právě to je okamžik, kdy musíme říci, že to menší množství peněz, které máme k dispozici, musíme eh, investovat efektivním způsobem. A mně připadá velmi správné, že to zmiňujete i ve své zprávě, ne pouze v, v těch doprovodných komentářích. A já bych to doporučila i panu komisaři, aby postupoval podobně. Aby se to nestalo eh, novým standardem. Děkuji. A nyní paní Civr, prosím. I za mě, prosím, přijměte mnohé díky, pane Kačmárku, za veškerou snahu kterou jste věnoval té zprávě. Snažil jste se nám předložit návrh, na jehož základě budeme schopni eh, se všichni shodnout, ať už stínoví zpravodajové nebo eh, zástupci za jednotlivé politické skupiny. Díky tomu můžeme provádět další precizace, můžeme to dále vyjasňovat. Já si myslím, že problém nespočívá ani tak v tom, co nám tady eh, vysvětlil pan Kačmarek. Myslím si, že problém je zpět s tou zelenou knihou nebo s návrhem, Eh, diskuzního dokumentu komise a se sdělením komise je to dáno tím, že je tady ještě eh, mnoho nejistot. Komise oznámila, že ona ve svém, že svůj dokument představí pravděpodobně v září eh, veřejnosti, to znamená, že to zveřejnění tohoto dokumentu se odsunulo, spozdilo a já si myslím, že pokud se podíváte na obě studie, které jsme dneska obdrželi, jedná se to rozvojové politiky Evropské unie s zvýšeným dopadem. Pokud eh, tedy eh, srovnáme tu německou a jazykovou verzi, tak narazíme na ten vlastní problém, protože tady skutečně jde o eh, otázku inkluzivního hospodářského růstu. Hospodářského růstu, který podporuje začlenění, ale do Němčiny je to přeloženo jako širší hospodářský růst, což znamená, a potom zase jinde vidím pojem větší hospodářský růst. Já si myslím, že to tady není jednoznačné a že v rámci na ní, naší diskuze není jednoznačně vyřešeno, o jaký hospodářský růst vlastně má jít. Má, být, má to být skutečně tak, že do toho hospodářského růstu mají být začleněny všechny vrstvy společnosti, že tady má dojít k jakému si přerozdělení od spole, hospoda e, směrem nahoru. A nebo jde o jakýsi dodatečný hospodářský růst, který vychází z toho, že když bude hospodářství vzkvétat, tak z toho budou mít užitek všichni, všechny sociální vrstvy a že to přispěje k rozvoji celé společnosti. Já si myslím, že to je nejasnost, se kterou jsme konfrontovány od počátku, až bychom to měli vyjasnit. To je tedy jedna věc, kterou jsem chtěla říci, e, něco, na co jsem chtěla upozornit. A vycházím z toho, že i komise v tom musí vytvořit jasno a že nám nepomůže, když pořád budeme eh, kolem toho jenom chodit. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, z nejrůznějších formulací, které tady zvolil pan Kačmárek, eh, usuzuji na možnost eh, předložit určité pozměňovací návrhy, které by vedly k tomu, že to budeme precizovat. Možná, že bude nejlepší, když se s panem Kačmárkem pobavíme o tom, jestli ten základní směr, který eh, si zvolil on a který mám na mysli já, jestli to eh, je vzájemně sladitelné. Byla bych velmi ráda, kdybychom eh, se mohli v některých věcech doplnit. Mně jde především o ten odstavec, kde se hovoří o růstu pro chudé. Já si myslím, že tady komise má také určité rezervy že i na tomto bychom se měli domluvit. A za, sama za sebe bych byla ráda, eh, kdybych mohla předložit pozměňovací návrhy, které se budou týkat podpory veřejných struktur, veřejných služeb. Já se totiž domnívám, že kromě toho, že by mělo být zapojeno soukromé hospodářství i veřejné Zvěřená sféra je velmi důležitý bod, který nesmíme uh, eh, ztrácet zřetel, nesmíme uh, ho nějak margan- marginalizovat. To znamená, že já bych v této souvislosti ráda nastavila otázku, která se týká podpory uh, eh, LDC, uh, to znamená méně rozvinutých zemí a uh, také bych ráda zmínila Washingtonský konsenzus. Uh, Eh, skutečně Evropská unie by měla předložit konkrétní návrhy, tak abychom zabránili eh, tomu, aby se pokračovalo v tom chybném vývoji z minulých let a abychom byli schopni ten chybný vývoj nějak korigovat. Děkuji. Děkuji a mm, dostane slovo pan Gerenc a potom komise. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych se chtěl připojit k úvahám nad Kačmarkovou zprávou, která je určitě dobrá. Chtěl bych si zamyslet na to, tím konceptem inkluzivního růstu. Paní Sargentiny právem říká, že používáme termíny, aniž bychom věděli, o co vlastně jde. Nevykládáme si ty termíny všichni stejně. Můžeme tedy k tomu přistoupit vylučovací metodou. Je tedy inkluzivní růst opakem exkluzivního růstu? Pokud jde o ten exkluzivní růst, tak já to chápu jako růst, který nepomáhá chudým. Jehož dopad jakoby vylučuje z toho přínosu chudé lidi. Pokud tomu tak je, pak ten takzvaný inkluzivní růst eh, by získal můj eh, souhlas. Nicméně problém té diskuse je v tom, že globalizace v podstatě eh, vede k tomu, že eh, chudí se objevují v rozvojových zemích i jinde. A to je opravdu zásadní otázka pro rozvojovou spolupráci. Jakou skupinou chudých eh, se chceme zabývat v rámci rozvojové politiky? To zaznělo i v předchozí diskusi. Budeme se zabývat chudobou v zemích, které mají prostředky s tou chudobou sami bojovat, anebo se soustředíme na země, které tyto prostředky nemají. Já myslím, že pokud chceme, aby to bylo efektivnější, tak zaprvé se musíme eh, soustředit na země chudé, nejlépe ty nejméně rozvinuté, a za druhé v rámci konzistence politik bychom měli využít i jiné nástroje, než jenom nástroje rozvojové spolupráce v boji proti chudobě. Samozřejmě to musíme činit i v našich vlastních zemích. Tam potom nástrojem není rozvojová politika, ale politika sociální, politika fiskální, politika zdravotnická. V podstatě vše, co spadá pod ty politiky solidarity. Cokoliv, co souvisí se zlepšením efektivity, to rozhodně mohu podpořit. Patří mezi ty, kteří by chtěli, aby G20 se více zabývala novou situací, složitější situací chudoby, která vzniká kvůli globalizaci. Globalizace vytváří bohatství, ovšem přerozděluje ho velice nespravedlivě. Děkuji a nyní dám slovo komisi a poprosím komisi o stručnost, protože musíme dodržet náš časový harmonogram. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bychom chtěli poblahopřát panu Kačmarekovi k jeho zprávě. Komise určitě v mnoha bodech může podpořit to, co je ve zprávě uvedeno. Co se týče postupu. Byla tady zmínka o harmonogramu. To sdělení, které bude navazovat na zelenou knihu, je naplánováno na eh, třetí čtvrtletí roku 2011, to znamená někdy mezi červencem a zářím. Pokud jde o ty věcné otázky, které se týkají inkluzivního růstu, předpokládá se, že sdělení by mělo mnohem jasněji a přesněji vysvětlit, co je myšleno inkluzivním růstem. Hovořil o tom i pan komisař, že jsou tady takové dva základní prvky toho inkluzivního růstu. Za prvé, to je růst, ze kterého mohou těžit všechny skupiny, zejména chudí. A druhým základním aspektem je to, aby docházelo k rovnoměrnému přerozdělování e, výsledku tohoto růstu. Takže to jsou takové dva aspekty. Jeden, který se týká spíše toho procesu, jímž jednotlivé společenské skupiny, především chudí lidé, se mohou podílet na růstu a přispívat k němu. A ten druhý aspekt se týká spíše výsledku toho růstu. Jak vlastně výsledky růstu lze spravedlivě přerozdělovat. Připomínám, že to sdělení se pokusí poskytnout definice nebo alespoň podrobnější vysvětlení tohoto pojmu inkluzivní růst, který, připomínám, není cílem rozvojové politiky. Tím konečným cílem je vymícení chudoby. Jde tady spíše o to, jak pomocí naší rozvojové politiky a především finanční pomoci můžeme k tomu přispět. S tím, že rozvojová politika je něco jiného než pomoc, zahrnuje to i další politiky, pokud už tady hovoříme o té soudržnosti politik. A cílem tedy je zamyslet se, jak rozvojová politika a pomoc mohou podpořit rozvojové země eh, ve vytváření více inkluzivního růstu, který přispěje následně k vymícení chudoby. Mnohokrát děkuji za upřesnění a znovu připomínám, že lhuta pro předložení podměňacích zpráv návrhů je 14. Eh, dubna eh, v 18 hodin. Je tady nějaký problém, prosím? Prý zelení žádali o nějak, nějaké, nějaké prodloužení. Ne, není tomu tak. Přistoupíme k druhému bodu. Friday 12 o'clock be possible? Est-ce que euh, euh, vendredi midi ça... V poledne v pátek. Je to možné? To by nám umožnilo mít trochu více času na ty pozměňovací návrhy. Dobře, povoleno. Děkuji. A nyní přistoupíme eh, k cestě delegace pro sledování voleb do Ugandy, kterou máme na pořadu jednání. Máme tady pana Edvarda eh, Siklunu, který je hlavním pozorovatelem Evropské unie. Pane Sikluna, nevím, jestli vás dobře vyslovuju. Mám vás tady? Aha, dobře, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za to, že musím odejít v půl šesté, protože eh, máme hlasování v našem výboru, je to poměrně důležité. Prezidentské parlamentní volby, které se konaly 18. Pozorovatelská mise byla poměrně úspěšná. Měli jsme silného týmového ducha a bylo tam 120 osob. Měli jsme velmi dobré vztahy se členy Evropského parlamentu, kteří se k nám připojili pár dní před tím, než se konaly volby a byli s námi ještě den nebo dva po volbách. Rád bych poděkoval osobně panu Zellerovi, se kterým jsem spolupracoval na té zprávě. Také děkuji za to, že mohu um, dnes tady hovořit, protože vy jste to o jeden den posunuli tak, abych tady mohl být. Přizpůsobili jste se mému programu. Ta uh, mise začala týden předem. Já jsem poskytl tiskovou konferenci a jako obvykle tomu bylo tak, že během té tiskové konference o týden předem tam byl velký tlak médií. Snažili se od nás zjistit, jestli eh, chceme tedy něco komentovat a co se tam děje. Eh, my jsme se snažili tomuto tlaku odolat, protože my jsme byli pouze monitorovací misí a nechtěli jsme zasahovat do toho volebního procesu jako takového. V den voleb nebo v den po volbách před oficiálním uh, ohlášením výsledků v neděli jsme se dozvěděli další informace. Uh, vydali jsme tady předběžné uh, komentáře k těm volbám, které bych rád představil a zároveň říkám, že kompletní zpráva byla zveřejněna bude zveřejněna v týdnu mezi 2. a 5. květnem, to znamená po velikonocích. Schrnutí těch závěrů. První věc. Srovnávací kritérium, které jsme použili tak, abychom mohli ohodnotit standardy, kterých eh, volby dosáhly, jestli to mohu takto formulovat. Musím říci, že je to velmi těžké, a to především proto, že místní obyvatelstvo nechce eh, komentovat to, jestli ty volby byly svobodné a férové, spravedlivé a nebo ne. E, naším záměrem je to, abychom monitorovali veškeré e, procesy, veškeré chování a postupy e, v průběhu těch voleb. Podle našeho názoru došlo Eh, ke zlepšení ve srovnání s minulými volbami, které se konaly v roce 2006 a které byly doprovázeny eh, násilím, kde tady docházelo k incidentům. Nicméně musím říci, že to tady bylo zlepšení, to jsme řekli, ale jedna věc nás zklamala a podle mě tam byly zbytečné administrativní logistické nedostatky nebo chyby v jejíž důsledku celá řada uganských občanů nemohla hlasovat. Druhá věc. Držitel úřadu nebo držitelé úřadu svoji moc vykonávali takovým způsobem, že, se, že tady nebyly rovné podmínky pro všechny, které by byly potřeby, potřeba v rámci předvolebního boje pro všechny kandidáty a politické strany. To znamená, že se velmi mnoho peněz investovalo do vládní strany, do vlády a někdy bylo velmi těžké mm, odlišit obě věci, tedy vládní stranu a vládu. E, a to samozřejmě souvisí s tím, že Tady byla určitá disproporce v rámci toho předvolebního boje, kterou jsme také zaznamenali jako pozorovatelé. Incidenty, násilné incidenty eh, se eh, občas odehrály, ale celkem za to můžeme konstatovat, že se jednalo o velmi poklidné volby. Eh, kampaň byla umírněná, rétorika mm, nebyla nějak vyhraněná. Během naš, naší pozorovatelské mise jsme se setkali s, eh, s mnoha situacemi, kdy tady nás pozorová policie. Podstatná eh, věc tady je, že eh, volební komise se netěšila dostatečné důvěře. Je to stejná volební komise, která působila při posledních volbách. Byla velmi pod velkým tlakem mm, byla cenzurována prezidentem eh, a neměla důvěru a to samozřejmě vedlo k celé řadě problémů. Vedli jsme s nimi celou řadu diskuzí a vyzdvihli jsme při této příležitosti některé věci, které podle našeho názoru vytvoří problémy a taky se tak stalo. To znamená, že to jsou přesně ty eh, zbytečné logistické problémy, logistické chyby, o kterých jsem hovořil. Volební rejstřík, to je první věc nedostatek jakýchkoliv identifikačních eh, průkazů eh, voličů. To často vedlo k tomu, že v těch volebních seznamech chyběla určitá jména a lidé, lidé kteří přišli do těch volebních místností, se často nenašli na seznamu, to znamená, že tam byly problémy s, s tímto Eh, kromě toho jsme zjistili, že eh, někdy nebylo možné lidi rozeznat, protože ty fotografie byly nejasné, rozmazané. Další problémy se týkaly skutečnosti, že takřka žádné eh, z těch klíčových doporučení, které pronesl můj předchůdce v roce 2006, nebyla uznána. To bylo pro nás velmi, velmi skličující, bylo to velké zklamání. Samozřejmě, že mnozí se snažili eh, dělat všechno, co bylo v jejich silách. My to také vyzdvihujeme v naší zprávě a kromě toho bychom rádi zmínili nedostatečnou kvalifikaci jak těch volebních úředníků, tak dalších zúčastněných stran a veřejnosti jako takové. Celá řada věcí, která se eh, nepodařila s tím souvisela, dejme tomu, že tady nebyly volební urny a tak dále bylo to dáno nedostatečnou eh, kvalifikací, nedostatečným výcvikem eh, těch zúčastněných osob. Pokud jde o státní média, která zároveň mají ústavní zodpovědnost, tak musím opět říci, že to bylo velmi eh, znepokojivé, že nás to zklamalo, že opoziční strany dostaly dostatečný prostor ve státních médiích. My tedy proneseme v naší zprávě doporučení na adresu Ugandy a očekáváme, že eh, Uganda si to veme k srdci. Merci beaucoup. Děkuji. Tady máme problém. Máme téměř čtvrt hodiny spoždění. Za chvilku bude schůze koordinátorů. Chci dát slovo paní eh, Nielsen, která mě o to požádala, pak komise a budete pozorhodní, protože to vše vyřešíme za sedm minut. Takže děkuji. Budu hovořit strašně rychle. Jsem tady proto, že jsem byla členem této delegace pro sledování voleb eh, v Ugandě, pan Sikluna zdůraznil jeden bod, který je pro mě velice důležitý a kterého letuji, a to, že doporučení z roku 2006 nebyla vůbec zohledněna, takže to nebudu rozvíjet, on to udělal sám velmi dobře. Je to politování hodné a zneklidňující a řeknu, že pokud jde o mne, byla jsem velmi překvapená, že se seznamuji se sdělením vysoké zástupkyně 21. února tohoto roku a obrátila jsem se na službu pro vnější činnost. Dostanu zítra odpověď v právní komisi. Velice stručně zdůrazňuji to, že tento předvolební proces byl poznamenán zahraš, zastrašováním, zatýkáním manifestujících lidí policií, a e, korupce, peníze z ruky do ruky, to už je skutečnost. A velice mě překvapuje, že slova vysoké zástupkyně nejsou, neodpovídají názoru vyjádřenému poz, mise, pozorovací mise EU, která, jak dobře víte, je tam vyslána za velké peníze, eh, protože strávíme spoustu času v té zemi, tak je politování hodné, že se nesledují doporučení a konstatování na konci mise. Tu otázku jsem položila, přišla jsem mezi vás, abych vám to sdělila, protože jsem byla opravdu překvapena. Především teď, kdy autoritativní režimy, jak dobře víme, eh, obyvatelstvo eh, popírá nebo se proti němu staví a byla jsem překvapena, že tady je taková, eh, taková vlastně laskavost vůči autoritativnímu režimu. Takže teď předám slovo komisi. Kdo se chce ujmout slova? Děkuji. Uh, k tomu poslednímu bodu podrobnější odpověď určitě dostanete, protože jste tu otázku položila. Jsou tady dvě věci. Jednak je tady rozdíl mezi prohlášením paní Eštonové, které bylo takovým obecným prohlášením, a mezi prohlášením pozorovatelů, což je poměrně podrobné prohlášení. Takže to je třeba mít na paměti tento rozdíl. Za druhé, my jsme byli rádi, že tentokrát tam bylo mnohem méně násilí ve srovnání s posledními volbami. Při posledních volbách kandidát opozice byl zatčen tři měsíce před volbami a to samozřejmě eh, omezilo rovnost podmínek tohoto byly pouze eh, druhé volby v Ugandě s účastí více politických stran. Takže podíváme-li se na to v tomto kontextu i v kontextu historie země, můžeme říct, že došlo k určitému pokroku. Děkuji vám. Uh, um, předsedkyně, vím, kolik je hodin. Vím, jak je to s prezidentem Musrejným. On vlastně zřídil Národní radu odporu a Belinda Čokr ho celé roky přesvědčoval, aby se konaly volby s účastí více politických stran, protože on v podstatě nevěřil, že by takováto demokracie byla v Africe použitelná. Nevěřil, že africká kultura by přiměla, eh, eh, přijala opozici jakožto formální opozici, protože říkal, že to prostě není součástí kultury afrického systému. A v Británii byla velká diskuse o tom, zda bychom měli eh, vnucovat tu západní představu o Africe, nebo zda bychom měli nechat Afričany, aby si sami vytvořili svůj systém. A více než 20 let ten prezident Musrejný Eh, vlastně eh, se stavěl proti takovýmto volbám. Uvědomme si, že my tady v Evropě eh, máme určitou způsob konfrontační politiky, ale chceme-li přesvědčit ostatní, že to je užitečné, vyžaduje to ještě mnoho informací a vzdělávání, zvláště v této zemi. Já jsem se ho sám snažil přesvědčit, že takto je třeba postupovat a on říkal, že je sedm různých rád a dokonce mě řekl, že v Ugandě nejsou ani konfrontační budovy, že prostě se tam je do kruhu, aby všichni mohli sedět v kruhu a vzájemně diskutovat ať už je tomu jakkoliv, on už je u moci zatraceně dlouho a ten systém se vytvořil tak, aby mu vyhovoval. Ale my musíme, myslím, poučit Ugandiany, že máme jiný model a že před nimi stojí možnost volby. Určitě, čili uzavřeme toto setkání a příští schůze našeho výboru se bude konat v Bruselu v pondělí 2. května od 15 do 18.30 a budeme pokračovat v tomto sále eh, schůzku s koordinátory. Pan Deva mě tady nahradí, já musím odejít a požádám koordinátora, aby zůstali v sále a všechny ostatní poprosím, aby odešli a aby si dál povídali na chodbě, abychom nestráceli čas. Vám všem děkuji za účast a brzy nashledanou.